A very good morning. Hezké dobré ráno a vítám vítám všechny na zasedání výboru TAX 3. Jak vám je všem známo, dnes máme slyšení se názvem potírání praní špinavých peněz v evropském bankovním systému a budeme se zabývat riziky kterými eh, praní špinavých peněz ohrožuje evropský eh, bankovní systém, jak by měl fungovat systém dohledu a jak by ta rizika měla být eh, snižována. Podle Europolu se 80 praní špinavých peněz odehrává uvnitř tohoto odvětví s využitím profesionálních brankářů v uvozovkách, kteří poté využívají i daňových rájů. A samozřejmě podle nejnovějších statistik až 1,2 eh, evropského HDP je eh, spojováno s ilegálními finančními operacemi a každá banka vyhrazuje miliardy eur ročně na režim plnění podmínek a přitom se podaří um, zadržet pouhé 1% kriminálních eh, finančních prostředků. Eh, my se budeme snažit eh, podívat se pod lupou na rizika spojená s praním finančních peněz v evropském bankovním odvětví, která vzbudila poslední dobou obavy, jako například banka ABLV v, na, v Lotyšsku, Pilatus a pak ještě dvě banky, včetně Danské bank v Estonsku. Někdo říká, že skupiny organizované se snaží schválně zaměřovat na malé země a i na menší, zdánlivě bezvýznamné banky a my se dnes zkusíme podívat na to, zda je to oprávněné tvrzení. Ale Abych nebyl pouze záporný ve svém úvodu, tak připomenu, že návrh Evropské komise, s nímž přišla 17. dubna, umožní orgánům vymáhání práva přímý přístup k informacím v bankách, například o bankovních účtech a manažerských aktivitách, takže to bude další nástroj. K prvnímu panelu jsme přizvali představitele mm, různých celé řady, tedy dohlížecích orgánů a e, kontrolních orgánů, kteří se vyjádří k těmto konkrétním případem, případům a já jsem jim vděčen za to, že se zde dostavili. Rovněž eh, zde máme představitele určitých bank, i když bohužel se nepodařilo, ať už z důvodu jiných eh, závazků, případně těch daných představitelí, anebo by se mohlo ukázat, že jelikož už běží soudní řízení, tak by eh, mohlo dojít, či nebylo vhodné si je zde vyslechnout. E, každopádně se koordinátoři rozhodli, že se bude konat řízení věnované bankám a za přítomnosti výhradně jejich představitelů, které se bude eh, mm, soustředit na řešení problému bank a jejich eh, aktivity. Bohužel ani představitel FinCENu není, mož, není zde dnes, ale poslal nám své prohlášení. Já jsem ten dokument všem rozeslal, všem členům výboru a E, mise našeho výboru se bude mít příležitost s Vincenem sejít při své cestě do Washingtonu letos v červenci. Druhý panel se bude věnovat vyhodnocení způsobu, jak kontroly a i jiné namátkové způsoby um, ověřování mohou snižovat eh, rizika spojená s praním spinavých peněz. Všichni členové našeho výboru obdrželi písemné odpovědi panelistů na otázky, které jsme jim zaslali před tímto slyšením a i na webových stránkách našeho výboru se můžete s těmito odpověďmi seznámit. Jak budeme postupovat v každém z těchto panelů? Nejdříve dáme prostor každému řečníkovi maximálně pět minut na jeho úvodní eh, poznámky a poté se bude konat výměna názoru se členy výboru. Otázky budou v takových kolečkách pětiminutových, eh, Eh, otázka jednominutová, zbylý čas věnovaný odpovědi a pokud nám to čas dovolí, tak se bude moci člen výboru eh, ještě věnovat doplňující otázce, ale trvání toho slotu nebude prodlouženo. Nejdříve představím členy prvního panelu. Pan Petr Putnis, předseda výboru pro kapitálové a peněžní trhy z Lotyšska, který se s námi podělí o informace spojené s kauzou ABLV posléze paní Marianne Skikluna, ředitelka, generální ředitelka Malckého um, orgánu pro finanční dozor. Pan Kenneth Farugia, um, ředitel Malské eh, finančního zpravodajství, který se s námi podělí o informace z první ruky týkající se Pilatus Bank, a pak Andre Nem, to je člen řídící rady mm, estonského um, orgánu pro finanční dohled a řešení bank, který se bude věnovat kauze Danske bank a Verso Bank. Nejdříve tedy pan Potnins, máte slovo. V první řadě vám chci poděkovat za pozvání a za možnost zde vystoupit a e, popsat situaci v Lotyšsku spojenou s LV, ale i obecně budete moci sledovat eh, názorné mm, prvky mé prezentace na obrazovce a doufám, že to stihnu za pět minut. Nejdříve eh, pár záležitostí ohledně kontextu. Máme 16 bank v Lotyšsku a bez banky ABLV už je jich 15. Tři z nich jsou maloobchodní banky pro naše domácí zákazníky a dalších 12 jsou takzvané nerezidentní banky, které se věnují zejména zahraničním klientům Um, přítomnost velkého počtu cizích zákazníků z různých částí Evropy, zejména z východní Evropy, byl vždy výzvou pro naše odvětví a dohledové orgány v Lotyšsku už na to poukazují od 90. let, proto se FCMC zvýšil, rozhodl zvýšit laťku a e, zvýšit požadavky na kapitál, likviditu a tak dále, ale nyní musí lotyšské banky ještě projít e, důkladným přeskumem další strategie, protože se ukázalo, že stávající obchodní praxe už není utržitelná. Tedy Nyní boj s praním špinavých peněz, úroveň zahraničních vkladů, byla nejvyšší v roce 2015. Tehdy jsme měli eh, téměř 55 vkladu eh, v cizích eh, měnách a po zpřísnění globálních standardů AML a Lotyšsko vstoupilo do OECD v roce 2016, jsme změnili přístup v oblasti dohledu, totiž nové řízení FCMC. Nyní se obrací na banky, aby eh, proskoumali své, svou zákaznickou základnu a vyhnuli se penězům eh, pochybného zdroje. A eh, nyní, když tedy nepočítáme ABLV, tak máme 25 cizí vkladů a snažíme se přiblížit eh, a dosáhneme toho za 3 až 4 měsíce 20%. Tak to tedy vypadá v současné době. Je to nejnižší úroveň cizích vkladů za posledních 20 let a bude to i nadále klesat, protože se banky musí, říkáme tomu, samoočišťovat a Ehm, rovněž jim hrozí reputační riziko. Kromě toho i celková geopolitická situace se změnila. Je zcela jasné, že ehm, ta nesměřitelnost hodnot mezi východem a západem se bude zvyšovat a to se týká Lotyšska i jiných eh, pobaltských, ostatních pobaltských států, jiný výhled na budoucnost a rovněž má to klíčový dopad na finanční zdroje tedy stanovisko vlády na nerezidentní podíl v bankách eh, zní 5 by bylo vhodné. A to se dá potom i kontrolovat. To rovněž odpovídá zaměření FCMC a jejich opatření. Ehm, tedy ochota bank vstupovat do rizik musí být sladěna s systémy vnitřní kontroly a i s požadavky AML. Pokud dojde k nějakým změnám v národním regulačním rámci, tak se banky musí eh, přizpůsobit. Některé opravdu už to dělají proaktivně, musí měnit eh, svou zákaznickou základnu a my to silně podporujeme. A je třeba zdůraznit, že co se týče dohledu, tak u ABLV to probíhalo velice přísně, zejména v průběhu posledních několika let. Proto nejsme nachytáni na holičkách, ale je třeba přiznat, že Lotyšsko stále ještě problémy má v oblasti praní špinavých peněz, ale v průběhu posledních dvou let jsme se snažili situaci napravovat. Eh, v roce 2016 jsme vyměřili této bance pokutu, to byla největší pokuta v historii Lotyšska. Pokuta eh, vůči bance, tam jsme rovněž v loni ještě se zabývali otázkami souvisejícími se Severní Komereou a um, expozici eh, k skořápkovým firmám a totálně investice v napravování problému, tam se s tím počítá a počítá se s asi 20 miliony eur. To vše je e, bezprecedentní v Lotyšsku a většina těch obvinění, které tam vyjmenoval Fitsen ve své dokumentaci vůči ABLV, to byly záležitosti, které nám byly známé v rámci FCMC. A je třeba k tomu dotat, dodat, že my jsme je tedy důkladně prošetřovali a běželo to rutinně. Já bych to vyhodnotil tak, že vše se odehrávalo historicky a že takovým způsobem byla tedy zatížena ABLV. A nyní asi si zde dovolím už eh, zastavit, abych mohl dát více prostoru vám na vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám, pane Potněnši, a přejdeme se severu na jih, což i zcela jasně eh, nám ozřejmuje, že záležitosti, kterými se zabýváme, nejsou, nemají místní povahu, jsou eh, celoevropské. Paní Marina Skiktulna, generální ředitelka Malckého orgánu pro finanční dohled. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Děkujeme, že jste nás pozvali, abychom zde dnes vystoupili. Opřednáším pouze část svého projevu, nicméně vítáme, že celý náš projev bude zveřejněn. Nejprve pár připomínek týkající se licencí a dohledu a výzev, se kterými jsme se setkali v případě banky Pilates. Poskytování licence je postup, který u nás vychází z místního zákona, který vyhovuje podmínkám evropské legislativy. Jako u každé jiné banky, která žádá o licenci, i zde jsme se drželi u banky Pilates tohoto přísného postupu. Naši zaměstnanci prostudovali předložené dokumenty, položili otázky, požádali si o další informace a kromě toho jsme také zadali zprávu nezávislou spravodajskou a po 12 měsících jsme následně bance vydali povolení k podnikání. Drželi jsme se veškerých potřebných postupů. Od té chvíle banka Pilates byla dohledována velmi intenzivně. Několikrát jsme tam prováděli kontrolu a, a kromě toho jsme také sledovali dodržování zásad due diligence. Všechny podrobnosti máte v našem úplném projevu. Dohled různých aspektů se zintenzivnil během posledních let, kdy se, objevily, kdy se objevila první podezření i ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s touto bankou. A kromě toho jsme také komunikovali s dalšími mezinárodními regulátory, včetně FCA. Veškeré informace, které jsme měli k dispozici, vedly k opravdu hlubokému vyšetřování této banky spolu s FIU. FIU. Dívali jsme se na všechny účty a transakce, ale také nařízení banky a snažili jsme se do podrobností vyhodnotit, zdali se tato banka pouštěla do praní špinavých peněz či ne. Nicméně ten přeskum stále ještě probíhá. Hlavní problém v celé této kauze byly obezřetnostní indikátory, které měli regulátoři k dispozici ty byly omezené, byť ukazovaly určitým směrem. Navíc Snažili jsme se, aby due diligence byla co nejkomplexnější, ale tento proces má také svá omezení, protože regulátoři nemají nutně přístup ke všem informacím, které mají orgány činné v trestním řízení. Jakmile jsme zjistili, že americké orgány podali trestní oznámení na akcionáře, tak jsme měli právní základ pro další konání. Okamžitě jsme odstranili z funkce předsedu správní rady, eh, nahradili jsme jej někým zvenku a eh, znemožnili jsme žádné, znemožnili jsme vybírání peněz. V tuto chvíli situaci sledujeme, analyzujeme výsledky svého přehledu a snažíme se určit další kroky. Role MFSA v rámci našeho regulačního prostředí je regulovat a dohledovat finanční instituce s tím, že máme především na starosti eh, obezřetnostní záležitosti. Kromě toho také máme spravodajskou jednotku, která je příslušným orgánem a která vede dohled v, případě, v případech praní špinavých peněz. Nicméně MFSA pomáhá Praní špinavých peněz je problematika, která má přímý dopad na obezřetnostní dohled, jak jsme viděli v případech, které se objevily během posledních let, tedy včetně banky Pilatus. A v tomto kontextu jsme zásadně posílili eh, soustředění na praní špinavých peněz Konec konců jsme se zavázali, že proti němu budeme intenzivněji bojovat a cílíme dohled. V roce 2017 jsme vytvořili centralizovanou jednotku pro boj s praním špinavých peněz, tak abychom podporovali práci FIAU. Chtěli jsme vytvořit centralizovaný tým, abychom soustředili e, expertízu do jednoho místa. A spolu s FIAU jsme tedy vytvořili novou metodiku vyplývající z rizika, která podkládá tento dohled a dále investujeme do této jednotky, abychom prohloubili eh, jednak zabezpečení druha k expertízu. Hlavním oblastí je posílit propojení dohledu praní špinavých peněz a obezřetnostního dohledu s tím, že naším cílem je posílit komplexnost celého šetření těchto případů. Má to své výsledky. Dostali jsme další zdroje a další školení. Komunikujeme také se Spojenými státy, spolupracujeme v oblasti školení a lépe koordinujeme svou, sou, svou činnost s americkými orgány. Vítáme také novou strategii pro financování boje proti praní špinavých peněz a terorismu. Ta byla na Maltě spuštěna během pár týdny a také má, dnů a také máme nový koordinační mechanismus, který má posílit součinnost různých orgánů, které působí v této oblasti, včetně sdílení informací mezi nimi. Máme za to, že tento nový akční plán by potřeboval lépe využít rámce na evropské úrovni a to na třech úrovních. Za prvé, hodnocení bank na základě těchto modelů. Evropský rámec pro tuto chvíli neposkytuje přesná kritéria, podle kterých máme hodnotit podnikatelské modely, což by mohlo potenciálně představovat riziko financování terorismu a praní špinavých peněz. Teď vlastnické struktury. Tady potřebujeme jasná kritéria, na základě kterých můžeme odmítnout vydat licenci institucí, v jejíž holdingu jsou subjekty, které by mohly působit riziko financování terorismu či praní špinavých peněz. Due diligence a monitorování, to je další věc. Stávající rámec totiž nehovoří o tom, jak má probíhat průběžné šetření a jaké nástroje mají používat vnitrostátní orgány, takže bychom potřebovali další pokyny. A na závěr chci říci, že souhlasíme s tím, že praní špinavých peněz je kritický problém a že je to velká výzva nejen pro členské státy, ale pro eh, celou Evropu. A snažíme se společně bránit svůj finanční systém a budeme se těšit na spolupráci s evropskými orgány. Well, now, now Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Kenneth Faruča, ředitel Maltéského úřadu finančního zpravodajství. Bohužel máme dost velké hučení. Eh, eh, my jsme poslali příspěvek, ale dovolte, abych se snažil to přednést včas. my, mm, já bych rád využil příležitosti, abych vás poděkoval, abych vám poděkoval, eh, že se mohu zúčastnit této konference. Naše, eh, náš orgán eh, má analytickou a dohlížecí funkci. Analytická sankce je pověřena zkoumáním zpráv o podezřelých transakcích a šíření informací a také jsme odpovědní za Eh, výměnu informací s ostatními FIU, vynucovacími orgány a dohlížecími úřady jak v národním, tak v mezinárodním měřítku. Dohlížecí funkce odpovídá eh, za dohled nad předmětnými osobami, takzvanými subject persons, aby se zajistilo, že eh, plní podmín, dané podmínky. Náš úkol je skutečně velikou výzvou. Plánujeme, vedeme a koordinujeme celou řadu iniciativ v návrhu eh, legislativy. Účastníme se také eh, různých školení. A poslední, během posledních eh, let jsme také navýšili naše lidské zdroje. I když boj proti praní špinavých peněz a potírání terorismu je skutečně velice obtížnou úlohou, eh, je třeba mít správné mechanismy v v globálním ohledu, abychom mohli efektivně bojovat proti těmto zločinům, které jsou skutečně globální a neznají hranic a mají vždy nadnárodní charakter. A i když e, totiž zločinci ví, že ne všechny země mají stejná opatření a oni se snaží využívat této situace ale je třeba pomáhat si vzájemnými evaluacemi, doporučeními a jinými typy hodnocení a už máme určité žádoucí výsledky, ale stačí. Doufáme, že současné kolo evaluací, eh, které provádí finanční skupina pro boj s praním špinavých peněz a proti finančnímu terorismu, eh, jsou nápomocné v odpovědi na tuto otázku. Ale revidovaná metodologie studie ukazuje, že více než polovina členských států, které byly hodnoceny, dosáhla pouze takovou umírněnou úroveň efektivity či nižší, než stanovila FATF v outcomeu 6 a 7. Eh, finanční zpravodajství a další re, poskytuje relevantní informace, které využívají kompetentní orgány proti praní špinavých peněz. Kromě toho trestní, trestné činy v oblasti praní špinavých peněz jsou vyšetřovány a pachatelé jsou stíháni. A kromě toho v souladu s FATF eh, dochází k zlepšení zejména na úrovni pozitivního dopadu a to je zcela zásadní, i když zcela ještě potřebujeme dosáhnout dalších zlepšení. Evropská unie převzala různé iniciativy, aby posílila FIU kooperaci my vítáme tuto iniciativu, i když vidíme, že je třeba, aby obdobné iniciativy převzaly také dohlížecí orgány znamená to, že tady ještě máme fragmentovaný systém, zatímco členské státy si vyměňují informace co, mm, o osvědčené postupy, ale eh, tento postup je stále ještě omezený a hlavně probíhá především na takové informačním základě a musíme lépe spolupracovat na implementaci různých nařízení. Je třeba mít také technickou asistenci, odbornou asistenci. Uznáváme, že evropské dohlížecí orgány jsou efektivní v této oblasti, ale to pokrývá pouze finanční sektor a vynechává to nefinanční služby a profese. A my se domníváme, že nefinanční sektor by měl být rovněž pokryt, abychom odhalili potenciální mezery. Chápeme, že Eh, legislativa i na evropské úrovni je zcela zásadní pro zlepšení tohoto vývoje, ale je třeba zdůraznit spíš efektivní implementaci takové legislativy, eh, protože tady je přece jenom ještě rozdíl mezi novou legislativou a její skutečnou implementací, aby měla opravdový dopad. A eh, to nejdůležitější je využívání finančního spravodajství. E, poslední statistiky v Evropě indikují pozitivní výsledky, které byly zachyceny v rámci STR a kvality spolupráce mezi FIU. I když omezené výsledky byly stále ještě registrovány, co se týče vyšetřování, pronásledování a závěrečné konfiskaci v zločinech eh, ML a TF. Eh, to se ukazuje zatím v tom, že ještě nemáme vzájemnou evaluaci, která by vedla ke konfiskacím. Děkuji vám. Thank you, Děkuji, pane řediteli Farugio. A nyní se dostaneme zpátky na sever. Máme zde totiž André Nema, člena um, um, výboru estonského finančního kontrolního úřadu a úřadu pro řešení bank. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za příležitost seznámit vás s posledními výsledky a poskytnout vám i určitý výhled. Já se domnívám, že přesto, že jsme povinni určitý eh, záležitosti, eh, co by důvěrné, vynasnažím se na vše odpovědět. Finansinspekcion to je estonský orgán pro finanční kontroly, kontroly rovněž postupu a i prevenci proti tomu, aby zločinci vstupovali do finančních eh, systémů. Nejde o samotné stíhání, to už je otázka pro policii, pro soudy, ale my se zabýváme vším ostatním. Od roku 2014 jsme vstoupili do nové kapitoly, změnili jsme strategii a naším prvním úmyslem bylo vyslat jasný signál tak veřejnosti, jak i naší vládě a úřadům, že eh, je u nás bezpečně a že je vše ehm, čisté v rámci možností. Snažili jsme se pochopit rizika, provádíme stále více i kontrol a dohledových eh, akcí a po první analýze rizik v roce 2014, tehdy už jsme namířili dvě banky Eh, u nich jsme zjistili, že jsou ohroženější. Jednak Dánskou banku v Estonsku a pak ještě malou banku, která byla více-méně bankou spojenou s ukrajinskými občany. Danské pak přesunula svou banku z Estonska a licence Versobanky byla zrušena. Zde vidíte určité statistické údaje, které svědčí o tom, jak jsme zvýšili počet supervizorních zásahů. A tady je to možná ještě závažnější. Tady máte srovnání mm, na prostoru od roku 2014, kde jsme měli pouze 20 procent mm, tedy 20 nerezidentních vkladů, nyní to obnáší 11 a co je na tom důležité, je, že offshoreový podíl, který obnášel 8,5 je nyní 1,3 Tedy to, tento slide bych shrnul slovy, že expozice na riziko už je opravdu prokazatelně nižší než v roce 2014, což byl rok, když jsme začali s přísným dohledem. Tady vidíte statistiky odcházejících pladeb v Estonsku v miliardách eur. To jsou záležitosti spojené s rizikem praní spinavých peněz a vidíte, že i tam se ten objem prostředků snížil v eurech například z 1,30 na 8,8 i když většina firm spojovaných s rizikem splání spinavých peněz používá v praxi dolary. Chci zde něco říci jasně. Totiž eh, rizika nás neopouštějí, jsou stále přítomná, ale i my jsme bdělí a z Estonska chci vyslat zcela jasnou zprávu, totiž eh, my nebudeme těmi, kteří budou zneužíváni finančními prostředníky. Děkuji. Děkuji. Nyní zahájíme diskusi s kolegy a s kolegyněmi. Mám seznam řečníků. Minutu na otázky a následně potom čtyři minuty na odpovědi. Nejprve Pekofut, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za prezentace. Jedná se o konkrétní příklady, já bych se rád soustředil na jeden z nich, na poslední, na Danska Bank. Děkuji mnohokrát za prezentaci a mám pár otázek na pana Nema. Kdy jste to nejprve oznámili dánským orgánům, že tedy velká banka a dánské bank je velká banka, je podezřelá z toho, že pere špinavé peníze prostřednictvím své dánské pobočky. Zajímalo by mne tedy, kdy byly naše orgány notifikovány, jakou jste dostali odpověď a jak jste na ně reagovali. V článku v dánských novinách je napsáno, že estonské orgány řekly, že zástupci Danské bank jim poskytli zavádějící informace. Můžete nám prosím říci, o jaké zavádějící informace šlo? Tolik tedy k této otázce pro tuto chvíli, případně pokud budu mít nějaké doplňující otázky, tak je potom položím. Pan Non, prosím. Děkuji mnohokrát. V, rotisíce, v roce 2014 jsme se obrátili na Danske Bank. Provedli jsme kontrolu na místě a informovali jsme dánský dohledový orgán o výsledku a kromě toho jsme také prováděli SRED analýzu v rámci obezřetnostního dohledu a řekli jsme, že riziko praní špinavých peněz je pro nás příliš vysoké. Spolupráce s dánskými orgány byla velmi dobrá. Jako národní dohledový orgán jsme provedli dohledovou analýzu s jasným cílem, že tedy je potřeba ukončit takovouto činnost v Estonsku, která pro nás jako pro dohledový orgán představuje příliš vysoké riziko. Dosáhli jsme svého. Pro Estonsko to bylo jednoduché. Pokud uzavřete toto portfolio, řekli jsme jim, na estonském trhu, tak to bude v pořádku, to je naším hlavním cílem. Takže abych odpověděl přímo na vaši otázku. Ano, pochopitelně s dánskými orgány jsme komunikovali, průběhu celého vývoje této kauzy. Konkrétní otázka, kterou jste položil, se týkala zavádějících informací. Předpokládám, že jste odkazoval ke skutečnosti, že vyšel v tisku článek, že v rámci danské Bank existovaly informace o vysokém riziku praní špinavých peněz a propojení na firmy, které perou špinavé peníze z Ruska. My jsme provedli na místě kontrolu už v roce 2014 a Danske Bank nám říkali, že ty klienty znají, neinformovali nás o podezření, které existovalo u určitých klientů. Nakonec jsme tedy dostali odpověď a oznámili jsme ji dánským dohledovým orgánům. K tomuto případu, který se stále vyšetřuje, bohužel další informace podat nemohu. Děkuji, Jepe. Děkuji za odpověď. Mně se ale zdá, že spolupráce mezi dánskými a estonskými orgány možná není účinná. Nevím, jestli došlo k nějakým konkrétním krokům. Vím, že se stále tato kauza vyšetřuje, ale myslím, že jsme tady narazili na jednu ze slabin spolupráce mezi jednotlivými orgány. Takže bych opravdu rád, abyste to pro mě vyhodnotil, jestli tedy estonské orgány něco s tím udělali sami nebo jenom informovali dánské orgány a jaká byla spolupráce. Ne, my jsme dělali všechno sami. V roce 2014 jsme provedli kontrolu na místě. Nebyli jsme spokojeni s Danské bank. Estonský dohledový orgán řekl již tehdy Danské bank, že buď to mají změnit strategii, anebo odejít z nerezidenčního portfolia. Danské bank reagovala tak, že uzavřou toto portfolio v Estonsku. Dovolte, abych vám vysvětlil dělení odpovědností mezi dohledové orgány. Danske Bank působila v Estonsku na základě svobody usazování. Měla tedy právo vstoupit na jiné trhy. A my, jako vnitrostátní dohledový orgán, dohlížíme nad problematikou praní špinavých peněz, ale také Určité záležitosti zprávy pořád spadají do kompetence dánských orgánů. Mám za to, že naše spolupráce s dánskými orgány byla dobrá. My jsme se soustředovali na záležitost praní špinavých peněz a vyřešili jsme tuto stranu pro Finsko Pokud dánské orgány chtějí řešit otázku zprávy a řízení, tak to je na nich. A jestli v tom něco dělají, to nevím. Nicméně výměna informací mezi oběma dohledovými orgány byla dobrá. Děkuji. Takže budeme potřebovat ještě další informace, ale prosím, držme se vždy pěti minut. EPP, pan Karinš, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a jménem skupiny EPP bych rád poděkoval vystupujícím za jejich prezentace. I já bych se ve své prezentaci soustředil na jednu kauzu, konkrétně na kauzu banky ABLV v mé zemi. A proto bych se rád zeptal pana Putninče. Zeptám se ho lotyšsky, tak se nás eh, dejte sluchátka, protože by to bylo celkem divné, kdyby dva lotyši spolu komunikovali v jiném jazyce. Takže, pane Putninči, pokud eh, si vzpomínáte, tak jsme jako zákonodárce vytvořili systém bankovního dohledu v Evropě s tím, že ECB provádí dohled největších bank, zatímco praní špinavých peněz je v kompetenci členských států. V případě Lotyšska v kompetenci vaší instituce. Já jsem si přečetl veškeré vaše písemné odpovědi a vyslechl jsem si vaši prezentaci, kterou jste dnes přednesl dopoledne. A musím říct, že si z toho odnáším dojem, že všechno funguje. Systém funguje, dohled probíhá a všechno je v pořádku. Ne? A následně mám tedy otázku. Pokud se zdá, že je všechno v pořádku, tak jak se vůbec takováto kauza může stát? Jak může dojít k něčemu takovému jako ABLV? V roce 2016 jste jim dali největší pokutu, která byla kdy vyměřena. Za nedostatky systému vnitřní kontroly. Jak se to tady mohlo stát, pokud tohle funguje v pořádku? A za druhé, jak to, že ty informace nepřišly od vás, anebo jiného členského státu a museli přijít až ze Spojených států? A za třetí, nemyslíte si, že to poukazuje na jisté nedostatky v koordinaci mezi členskými státy v Evropské unii? ECB provádí kontrolu nad třemi hlavními bankami. A možná by také i Evropská centrální banka měla kontrolovat otázku praní špinavých peněz. Odpověď, prosím. Děkuji. Jak jsem uváděl, údaje z Fincenu lotyšské dohledové orgány věd, znali a učinili jsme příslušná opatření. Ptal jste se, proč k tomu došlo? Nevím. Kdyby tady byl pan Jamal Hindi, tak pravděpodobně by byl schopen poskytnout odpověď. A byl by schopen také vysvětlit důvody, které vedly americkou vládu ke zmíněnému kroku. Já jsem přesvědčen o tom, že to celé bylo zakořeněno v minulosti. Že ABLV nesla velkou zátěž a předpokládám, že ABLV a vláda Spojených států měli nevyřízené účty a následně byl vydán tento dokument. My jsme se z toho dokumentu moc nového nedozvěděli. Nebyla tam, nebyla tam žádná velká překvapení. Sto. Chci zpřesnit svou odpověď. Chci přesnit svou otázku. Dobrá, tak anglicky taky, když mi odpovídáte anglicky. Pokud vám tedy rozumím správně, tak říkáte, že Fincen vám nic nového neřekl, něco, co jste nevěděli. Dobře, ale kvůli zprávě Fincenu je tato banka v podstatě v tuto chvíli zavřena. Tak proč jste ji nezavřeli sami, když jste měli stejné informace? Byť to nemá smysl, tak buď jste to věděli a to banku jste měli zavřít sami, anebo jste to nevěděli a teď se zavírá na základě těch informací. To je velmi dobrá otázka. A rád na ní odpovím. Vláda amerických, eh, vláda Spojených států amerických neuzavřela tu banku. Oni vydali dokument, A celý projekt se připravoval dva měsíce a potom banka byla zavřena během tří, čtyř dní. A přestože v dokumentu Fincenu byla podezření o životaschopnosti této banky, tak situace na trhu je následující. Jakmile dostanete takovýto dokument ze strany Ministerstva financí Spojených států, tak nepřežijete jako banka. Možná byste byl schopen přežít před deseti lety, ale v této době už to nejde. Trhy prostě budou izolovat takovouto banku. ABLV má pořád licenci. Pro tuto chvíli není důvod poslat ji do finančního úpadku. Hlavní problém je, že tato banka je v tuto chvíli izolována. Veškeré její operace během pár dní zamrzly. A v Evropě bychom měli vědět, že pokud takovýto dokument postihne jakoukoliv banku, pokud takovýto dokument vydá americké ministerstvo financí, tak v podstatě není šance, že ta banka přežije. a ta banka se prostě zavře na základě reakce trhu. Ne kvůli tomu, že americká vláda stáhla nějakou licenci. V každém případě to je jedinou kompetencí Evropské centrální banky. Děkuji. Také děkuji. Nevím, jestli pan Karinš chce odpovídat, ale nemáme na to čas. Možná eh, by se kolegové mohli vrátit. A teď dám slovo paní Ani Gomeš. My questions are to the... Já se chci zeptat mm, na eh, zástupce malských institucí. Eh, když jsme měli misi Evropského parlamentu v důsledku zavraždění Dafne Galicie, Eh, tak jsme vás bombardovali otázkami týkající se Alisa, což je majitel banky Pilates. My nejsme odborníci, ale viděli jsme, že něco je tam velice podezřelého. Vy jste řekl, že něco selhalo v provádění vlastních kontrol, ale co selhalo? Eh, eh, řekl jste, že tady byla nějaká zpráva třetí strany, byla to KPMG. A proč jste nezavřeli tu banku ještě? Proč jste ji nezavřeli? A teď k FIU. Vy jste správně poukázal na to, že velkými otázkami je stíhání a konfistace, aby eh, byla efektivita v eh, boji proti praní špinavých peněz. Ale to se v Maltě neděje, protože policie je kontrolována předsedou vlády. A není to to, co vy říkáte ve své zprávě. Konkrétně, co se týče společnosti 70 Black, což je společnost, která má sídlo v Dubaji a peníze šly přes ABLV, část těch peněz, na účty eh, eh, ministra Mici eh, který podepsal kontrakt s Azerbajdžánem a se šéfem kabinetu předsedy vlády. To byli lidé, jejichž účty eh, dostává, byly obohacovány ze 17 Black. Eh, co jste identifikovali? Stíhali jste majitele těch bank a majitele účtů? A skonfiskovali jste jim účty? Eh, protože tady zaznělo, že velkou otázkou je opravdu znalost vlastnických struktur. Děkuji mnohokrát. Paní ředitelka Šiklona, prosím. Dovolte, abych odpověděla nejprve na první otázku týkající se due diligence. Tady bych ráda vysvětlila, že v případě v tomto případě my jsme dodržovali standardy due diligence a to se aplikovalo i na tento případ. A e, e, také jsme vydali příslušnou zprávu. A to nedělala KPMG, tuto zprávu ale eh, mezinárodní spravodajská společnost, eh, která se používá eh, v rámci dozoru FC, FSA a jméno této společnosti chcete vědět? No to bych musela mít nejprve jejich povolení, abych tady řekla jejich název. A zpráva o due diligence Eh, byla eh, vlastně byl ta náprava, aby se zkontroloval pan Sad, ale k tomu nedošlo, protože pan Sadl eh, byl kryt juris dikcia judikaturou, která měla určitá rizika v sobě. Protože v té zprávě nedošlo k poukázání na nějakou eh, negativní informaci. Eh, co se týče zavření banky, Měli jsme tady obvinění, které se týkalo osoby pana Sadla, ale netýkalo se banky. Eh, bylo to namířeno na transakce pana Sadla. A předtím, než byla ustanovena banka, a e, my jsme tedy odstranili pana Sadla jako akcionáře z banky a pozastavili jsme jeho volební právo a jmenovali jsme nezávislou osobu, aby kontro, převzala kontrolu nad bankou a nad aktivy Zabezpečili jsme, aby aktiva neopustila banku a jak už jsem rovněž vysvětlila, už jsme začali před těmi obviněními, abychom s FIU e, společně e, sledovali transakce. To je poměrně náročná, obšírná akce a ta stále pokračuje a jejím účelem je dostat se prostě k základu Eh, těchto všech záležitostí a zjistit, zda skutečně v této bance došlo k praní špinavých peněz. Jak už jsem rovněž řekla, v současné době probíhá stále ještě tato kontrola a očekáváme na výsledek tohoto přeskumu. Eh, situace se vyvíjí a teprve potom samozřejmě budeme realizovat příslušné kroky v závislosti na e, výsledku. Děkuji mnohokrát a teď pan místo předseda, já bych rád, promiňte, velice krátce, e, já budu velice stručný. Co se týče stíhání a konfiskací, už jsem řekl, že to je mm, záležitostí nejenom vnitrostátní, tam, kde uznáváme, že k tomu došlo, ale je to prostě, má to souvislosti s evropskou i globální úrovní. Já doufám, že si vážíte toho, že vám nebudu moci poskytnout mnoho konkrétních informací a jmen, ale mohu vám potvrdit, že kdykoliv FIU skutečně dospěla k velkému podezření, tak to o tom informovala malckou policii. Děkuji. A teď pan Robert Cíle. Děkuji, pane předsedo. A já chci poděkovat všem mluvčím z dohlížecích orgánů a bank, které, kteří sem přišli. A já bych rád využil této příležitosti pro nás, pro nás poslance, abychom zjistili více o expertíze také těch odborných záležitostí, ne případ od případu, ale vůbec situaci týkající se dohlížecích orgánů, že byste na základě svých zkušeností mohli e, vlastně nám navrhnout něco systematického. Já mám první otázku na pana Potněna, ale budu rád, když odpovědí odpoví i někdo jiný. Za prvé, eh, eh, spolupracujete s Evropským bankovním úřadem a eh, s některými a když některé země eurozóny nesouhlasí s vaším postupem, jako naše země, která by se ráda třeba přistoupila, je to dobrý krok nebo ne? Druhá záležitost Potřebujeme nějaké varující signály evropských, eh, pardon, bankovních úřadů dohlížecích, a jak to vypadá s těmi rezidentními a nerezidentními bankami v našich zemích? Eh, můžeme mít tady cosi jako červené světlo, které začne blikat, eh, protože to samozřejmě ovlivňuje i jiné úrovně, které souvisejí právě s těmito rezidentními bankami. A třetí záležitost to se týká našich voličů, jak máme vysvětlit tuto skutečnost. My víme, že američané penalizují určité banky ve specifických situacích, ale zároveň tyto banky ještě stále pracují a někteří lidé říkají, eh, tato banka byla uzavřena, ale někteří akcionáři eh, v Lucemburku, kde je pobočka této banky, stejně ještě tady své peníze mají. Eh, to znamená, že tady máme banky v eurozóně, které nepostupují stejně protože samozřejmě oni mají zájem na dolarových transakcích. Mohl byste nám prosím poskytnout určité návrhy, jaké akce by se měly podniknout a také ten eventuální systém varování? Děkuji mnohokrát. Nejprve pan Putin. <clears throat> Dobrá, k tomu sjednocenému přístupu a dozoru v oblasti praní špinavých peněz na evropské úrovni. To je nápad, který my bychom podpořili. U nás se rovněž na úrovni dozorčí rady tyto diskuse vedou i na úrovni SSM. A paní Nui rovněž se k tomu vyjádřila protisk krátce. Já osobně jsem pro takové řešení protože při nejmenším oblasti eurozóny by to pomohlo. Máme přece stejnou měnu. To by rozhodně i ušetřilo finanční prostředky, pokud by ten dozorčí a kontrolní úřad pro praní, boj s praním přinavých peněz byl jeden. A mohli by tom, bychom to vše modelovat na tom, jak už máme uh, SSM koncipované. A pak eurozóna a systémový přístup k potírání praní špinavých peněz eh, prostřednictvím přísnějšího dozoru nad eh, nerezidenty. Jsou jich totiž dvě skupiny. Jedna z nich to jsou občané zemí, které nejsou členy ani od ECD ani EU. V našem případě hovoříme zejména o občany bývalého Sovětského svazu. A ti jsou pro nás hrozbou, jak z pohledu národní bezpečnosti, tak i z pohledu finančních trhů. Pak ale máme nerezidenty z jiných zemí eurozóny. Pro Lotyšsko je nerezidentem jak Ukrajinec, tak eh, například německý občan. Tam by se to mělo jasně odlišit. Takže tam se to musí vyřešit a neměly by se stavět zbytečné zdi a překážky, ani vylívat dítě s vaničkou připojí s AML. Takovéto rozlišení musí nastat tak, aby evropský trh zůstal jednotný z pohledu například regulačního rámce a posléze rovněž i pravidel, které se týkají nerezidentů, ale pocházejících z jiné unijní země. A s těmi by mělo být zacházeno jinak než s nerezidenty se zemí, které přicházejí z jiných zemí nečlenských a i nečlenů OECD. A nyní, odkud přicházejí klienti těchto bank a kam pak se přenašejí dál? To jsou země jak unijní, tak neunijní a případně úzce i s EU provázanými, například Spojené království. Tady teď kdy nehovoříme o případu, že po likvidaci ABLV se ty peníze přesunou do zemí třetího světa například. Já se domnívám, že pravděpodobně se ty peněžní prostředky dostanou do Ruska, zpátky, ale i do jiných zemí EU. I zde si myslím, že by stálo za to k tomu přistupovat eh, nějakým normativním eh, stálým způsobem, protože to nejde pouze o to, že nějaká jedna banka v Lotyšsku je likvidována z důvodu náznaků um, praní špinavých peněz a že se to nemůže odehrát nikde jinde. A to tež se týká něčeho, co bych zde při této příležitosti rád zmínil a vlastně tím odpovídám na otázku pana Karinše, kterou jsem dosud neodpověděl. Máme případ těch severokorejských peněz a v Lotyšsku nedošlo k přímému porušování žádných právních předpisů v oblasti finančních trhů. Přesto však jsme tuto situaci brali natolik vážně, že jsme zjistili, že určité banky nepřímým způsobem porušují sankční režim. A pak jsme ale posléze zjistili, že Lotyšsko bylo jedinou zemí, která se do toho pustila. A naše otázka zní, co se pak s těmi penězi stalo? Ehm, přicestovali z měsíce a odcestovali neznámo kam. Ono totiž eh, ty peněžní prostředky přicestovaly z nejrůznějších evropských zemí, z nejrůznějších právních systémů. A my jsme se nedoslechli o tom, že by kterýkoliv eh, právní systém kdekoliv jinde přistoupil eh, k právním krokům či k vynucování kompliance s pravidly ve kterékoliv jiné zemi. Takže když hovoříme o těch stejných podmínkách pro všechny a o rovnosti, tak ono by to v praxi rovněž takto mělo i fungovat. Já vám děkuji a Nils Torvald za Alde jako další. Děkuji, Petře. Já se omlouvám, že nám trochu um, už dochází čas, takže možná uh, u těch ustanovení týkajících AML, tam se k tomu dostaneme později. Já jsem si velice pečlivě vyslechl malcké téma tady a zdá se, že nám trochu scházel um, ty, to finanční spravodajství. A já bych si dovolil si pohrát se slovíčkem intelligence, a řekl bych, že ať už zpravodajství nebo inteligence by stačila na takové běžné úrovni k řešení. Ono možná bychom se měli obrátit na Bibli, kapitola 27, verš 24, vzal vodu a umyl si ruce. V dobách malského předsednictví rady EU se konala velice zajímavá debata týkající se praní špinavých peněz a u Malty to ovšem vypadalo jako hrách na zeď. Kdykoliv se hovořilo o nápravě bankovního systému. V, když cituji noviny Times of Malta, tak v roce 2016 bylo 30 nových maltských občanů Rusy, 8 ze Spojeného království a 4 z Ukrajiny. Firma, která organizuje ten vízový režim, jmenují se Endlian Partners a je o nich známo, že už se tím zabývají i Antigui a Barbudy, Kypru, Grenady, Malty, St. Kitts and Nevis a svaté Lucie. No tak to nás, jsou známa ta jména z Panama Papers. Tedy i pokud nemáme finanční spravodajství, tak si myslím, že když použijeme své vlastní mozkové závity, tak bychom i tak na to mohli přijít, že tam přece není vše úplně nevinné. My máme v Maltě ta pozlacená víza a já se táži, je to pouze maltský problém nebo celoevropský problém? Kdo by na to rád odpověděl? Ano, prosím. Já děkuji, pane předsedo, a děkuji za tuto otázku. No, já si rovněž dovolím zde ironizovat. Um, ano, banka se jmenuje Pilatus, ale nebylo to z důvodu Pilata Ponského. Nebylo to odvezeno od Pilata Ponského, ale ve Švýcarsku ehm, je Pilatus, figuruje a podle této hory jsme ji pojmenovali. Pan kolega, člen výboru, hovořil o házení hrachu na zeď, kdykoliv se diskutovalo v průběhu malckého předsednictví o otázce toho skutečného vlastníka. Já si dovolím si rozhodně zde vyjádřit svůj nesouhlas. Z mého pohledu Malta, co by předsednická země, reprezentovala na radě své stanovisko zcela jasně. Konala se to rovněž celá řada schůzí s konstruktivními návrhy ze strany Malty, jak s tou záležitostí zacházet. A zdá se, že tehdy už jsme se blížili k jíženému cíli, ale přece jen od té doby byla celá řada nevyřešených eh, záležitostí, no a trvalo to trošku déle, já se totiž nedomnívám, že bychom snad určitým způsobem házeli této věci klacky pod nohy. My jsme se opravdu snažili dopracovat ke směrnici, která by byla právně neprůstřelná a zároveň funkční v praxi. A to jsme celou dobu jasně opakovali. A rovněž jsme se snažili zohlednit všechna stanoviska členských států členů rady. A co se týče SIP, my, co by delegace, nemáme žádné vazby, ani nejsme propojeni s rozhodovacími mechanismy, jak se řeší tyto záležitosti. A v kontextu praní špinových peněz v evropském bankovním systému, tak tady mohu říci, že jakékoliv finanční prostředky získané osobami, které prostřednictvím toho systému udělování víz obdrží, tak to vše jsou prostředky, které musí projít bankovním systémem a tam vše musí proběhnout v souladu s pravidly. A pokud si e, koupí nemovitost na našem ostrově, tak i tam vše musí prohěd, proběhnout prostřednictvím příslušného obchodníka nemovitostmi, který by musel uprovoz, upozornit na jakékoliv podezřelé původy peněz. Vše musí podepsat notář, který rovněž má povinnosti z pohledu hlášení nekalých transakcí a i investice musí být eh, jak prokázány, tak uvedeny v dokumentaci. A ještě kromě toho, že musí vždy prohyběhnout due diligence, tak eh, je třeba upozornit, že nejsme to my, ti zodpovědní, kteří by zde mohli poskytnout přesnější pohled, jak to vše probíhá, či případně na jakém základě se tam rozhoduje. to je přesně ono u těch zlatých eh, pozlacených víz. Někdo si podá žádost, o státní příslušnost, musí naplnit určité podmínky. Já osobně prostě s tím nemám nic, protože to jsou jiné úřady, jiné orgány, tedy v kontextu eh, dohledu nad potíráním praní špinavých peněz. My jsme dohledový orgán pro banky. My nejsme způsobili se vyjádřit k těm pozvaceným význam. No otázka zněla totiž, zda se jedná o evropský nebo maltský problém. Ano, já chápu, že nemůžete vyjádřit stanovisko malcké vlády, ale vrátíme se k tomu, pokud bude čas na spontánního řečníka. A ještě apel na řečníky, hlídejte si čas zelení. Děkuji. Já jsem se také chtěla zeptat na banku Pilates. Když jste nechtěl odpovědět paní eh, Gomeš, že to byla, jestli to byla zpráva KPMG, vy jste říkal, že to je nezávislá zpráva, tak máme právo vidět, kdo ji napsal. To je due diligence. Alisada byla ta správná osoba, která mohla být eh, generálním ředitelem Licenci jste vydali v roce 2014, ale americké zdroje již jej vyšetřovaly v roce 2013 a následně jej na něj podali trestní oznámení, včetně na porušování zákona o praní špinových peněz ve Spojených státech. Čili tato osoba byla podezřelá a dostal přitom bankovní licenci na Maltě. Neprovedli jste vy žádně kontrolu, nebo jste nedostali informace? Prostě nepotřebujeme vědět, jak dobré procesy <laughs> máte od vás, protože zjevně tady něco nevyšlo. A teď propojení politicky exponovaných osob z Azerbajdžánu a malských bank. Před pár dny jsme dostali informace, že banka Pilates a jiné banky byly napojeny na azerbajdžánskou vládnoucí rodinu a že následně investovali do Gruzie, Černé hory, Spaň, Španělska Spojeného království. Co tedy děláte pro to, aby tyto politicky exponované osoby nebyly schopny prát své peníze ve vaší zemi do budoucnosti? Pan Bart. Možná to nebylo jasné z mé odpovědi. Nezávislá spravodajská zpráva, kterou jsme si zadali během procesu udělování licence, nebyla zadána KPMG. Byla to mezinárodní firma a podle smlouvy nesmíme uvést jejich jméno, minimálně v této chvíli. Nemůžeme říci, kdo to byl. Ze smluvních důvodů a důvodu obchodního tajemství, ale nebylo to KPMG, nebyla to malcká firma. To vám říci mohu. Je to firma, která poskytuje zpravodajské informace řadě evropským regulátorům a členským státům, jak jsem říkal, včetně Spojeného království a jeho orgánu pro dohled nad finančním trhem. Jsme tedy přesvědčeni o tom, že tu zprávu psali kompetentní lidé a že ji psali nezávisle. Nyní k tomu, proč pan Sáder dostal licenci, proč tedy mohl si založit banku na Maltě, když byl vyšetřován ve Spojených státech. Odpověď je velmi jednoduchá. Nikdo mimo Spojených států nevěděl, že byl vyšetřován. A naše náležitá péče je poskytována po celou dobu života banky a neustále se aktualizuje. Dostáváme další zprávy a nedostali jsme informace o tom, že byl vyšetřován ve Spojených státech. A jakmile jsme to zjistili, tak ty informace, které jsme dostali, byly velmi, velmi neúplné. Nevěděli jsme tedy, v jakém kontextu byl vyšetřován, nevěděli jsme kvůli čemu, že FBI a americké orgány pochopitelně neposkytují informace mezinárodnímu společenství o tom, že vyšetřují nějakého pána. Probíhala tedy náležitá péče a v rámci tohoto procesu jsme se neměli jak dozvědět, že tato osoba byla vyšetřována ve Spojených státech. Možná, že na tom by se dalo něco zlepšit, a to nejenom na evropské úrovni, ale také na globální úrovně. Ale není to jednoduchá kauza. Nedá se to zjednodušit nějak jednodu, zlepšit nějak jednoduše, protože orgány činné v trestní činnosti a spravodajské služby a vyšetřující orgány mají velmi dobré důvody, ze kterých nezveřejňují určité typy informací. Ale je to velká výzva, v tom s vámi souhlasím. Je to výzva, které i nadále čelíme. Čelíme ji již dlouho Víme, že existují určitá vyšetřování, ale nic se o nich nedozvíme. Ptáme se na to a nedostáváme žádné informace. Regulátoři nemohou přijímat opatření na základě zpravodajských informací, které nejsou ničím dále podloženy. Na základě informací, které nejsou potvrzené. Opatření regulačních orgánů nemůže vycházet z podezření, ale z důkazů, faktických důkazů, které následně můžete použít. Nechci hovořit příliš dlouhavě, ale kdybychom se obrátili na pana Sádera a řekla, no, my vám odebereme licenci, protože vás vyšetří ve Spojených státech, no tak co by udělal? Co by se stalo s americkým vyšetřováním? Regulátoři se velmi často dostávají do skutečně svízelné situace, protože mají spravodajské informace, které jim někdo našeptá do ucha, ale které v podstatě nemůžete použít, protože za prvé potřebujete důkazy a za druhé, kdybyste něco udělali, tak tím můžete narušit vyšetřování v jiné zemi. Děkuji. Také děkuji. Dobrá, Chtěl bych přivítat skupinu odborářů z Volva v Rakousku a ve Švédsku, které pozval Ole Ludvigsen. Děkuji vám mnohokrát za váš zájem o naší práci. Je to pozbudivé, takže vítejte. Nyní GUE, pan Kuloklu, prosím. Děkuji, opět mám otázku na malcké zástupce. Mě trochu překvapilo, že v písemné odpovědi, kterou jste nám poskytli, nám, nás nechcete informovat o politicky exponovaných osobách pance Pilatus. Neříkáte nám ani jména, ani kolik jich bylo. Já vám řeknu jména. Podle Dafne Kalicie do toho byly zapojeny následující osoby. Žena premiéra, ministr turistiky a šéf kanceláře premiéra. Daphne Caruana Galicia dostala tyto informace od Marie Ifimové, jakožto oznamatelky. Malcké orgány souhlasili s tím, že bude vydána do Řecka a Dafne byla zabita. Takže poté, co ona oznámila a po jejím zabití se táží, jestli jste zintenzivnili dohledovou činnost u banky Pilates anebo ne. Pilatus, pardon. Rádi bychom dostali od vás odpověď. A když ne, tak proč ne? Je to z důvodu nekompetence nebo z důvodu, že eh, jste spolupachateli? Pani Šiklona, prosím. Já bych k tomu zaprvé chtěla říci, že ze zákona jsme vázáni důvěrností. Nechci, aby to bylo vnímáno jako neochota ke spolupráci, ale musím říci, že nemůžeme hovořit o těchto osobách z důvodu utajení. Co se týče dohledu, tak pochopitelně máme veškeré podrobnosti týkající se této banky. Jak jsem říkala ve svém prohlášení a jak jsme napsali ve svém prohlášení, okamžitě jsme posílili kontrole nad u této banky. Tato banka byla dohledována velmi intenzivně od samého začátku. Proběhla kontrola na místě v září roku 2015. Provedla ji jednotka bankovního dohledu. A tehdy jsme se soustředovali na to, jestli byly i nadále splňovány podmínky vydání licence. Následně jsme tedy zjistili, že tam je problém s těmi politicky exponovanými osobami. A v březnu roku 2016 Fial provedlo kontrolu na místě, MFSA se zúčastnili. V srpnu roku 2016 proběhla další následná kontrola. Dobrá, po těch článcích paní Galicia jste posílili dohledovou činnost, anebo ne? A pokud ano, tak jaké jsou výsledky? To byla moje otázka, vy na ní neodpovídáte. Ano, v každém případě jsme zintenzivnili dohledovou činnost. Ta dohledová činnost už probíhala, zintenzivnili jsme ji. A učinili jsme několik kroků. Zvýšili jsme nezávislou spravodajskou činnost, spolupracovali jsme s FIAU a s dalšími regulátory na mezinárodní úrovni. Kromě toho jsme také sledovali dokumenty, provedli jsme kontrolu na místě a to vše vedlo k získání informací, na základě kterých jsme spustili komplexní přeskum celé banky včetně všech účtů a transakcí na nich. Snažili jsme se tím získat přesnější informace o tom, jestli banka byla zapojena do praní špinavých peněz nebo ne. Toto šetření stále probíhá. Tato šetření mají být komplexní. Takže výsledek Výsledek je jaký? Dotýká se Čili dotýká se těch politicky exponovaných osob. Já mám k tomu jednu připomínku. Já samozřejmě chápu intenzivní diskuse, ale pokud chcete přerušit řečníka, tak to udělejte mým prostřednictvím. Pa, takže, pane Kuluklu, zopakujte prosím poslední otázku. Ano, Takže proběhly další činnosti po těchto tvrzeních. Paní přednášející říká, že už mají odpovědi a mě by zajímalo, jestli tedy mají informace, které se týkají politicky exponovaných osob. Jak jsem říkala, to šetření stále probíhá. Takže nemůžeme vám to prostě říci. V tuto chvíli vám nemůžeme říci, jaké jsou výsledky tohoto šetření. Proanalizujeme výsledky a budeme následně pokračovat. Kdy začal tento přeskum a kdy skončí? Můžu vám dát ještě více informací, pochopitelně v rámci hranic, které mě byly vytyčeny. Za prvé, rozhodnutí provést hloubkové šetření a analýzu kompletních operací této banky padlo po minulém létě. A také jsme se rozhodli, že v tu chvíli budeme spolupracovat s nezávislou zahraniční speci, specializ, eh, odbornou firmou, která bude spolupracovat s našimi orgány na základě svých forenzních zkušeností. Pochopitelně jsme také museli dodržovat pravidla o zadávání veřejných zakázek. Na místě se začalo pracovat v únoru. A to šetření jde do hloubky. Do hloubky se zabývá všemi aspekty fungování banky. Mimo jiné, v prvé řadě probíhá analýza všech postupů, jejich uplatňování v praxi. Dále také hodnotíme veškeré účty, které banka otevřela či uzavřela, analyzujeme všechny transakce, které proběhly na účtech této banky, a to jak přítoky, tak odtoky peněz. Díváme se, kdo poslal co, kam a od koho. Součástí tohoto šetření také bylo úplné překopírování všech údajů a záznamů banky, včetně e-mailu, všech dokumentů, audiozáznamů, které v tuto chvíli analyzují forenzní odborníci, kteří se zabývají tím, zdali tam jsou transakce či jiné důkazy praní špinavých peněz, či jiné formy trestné činnosti v této bance. Jak jsem řekl, je to komplexní šetření, které nemůže probíhat jen pár dní, běží už to několik týdnů. Potřebujeme ještě trochu času, než se dopracujeme k výsledkům, které poukáží na to, zdali existují důkazy nebo neexistují důkazy, které potřebujeme. Protože, jak jsem říkal, nestačí podezření, nestačí prohlášení v tisku, nestačí spravodajská informace, která je námi nepoužitelná. Potřebujeme prostě důkazy. A cílem naší činnosti, o které jsem hovořil, je získat tyto důkazy, pakliže existují, a na základě těchto důkazů následně budeme schopni učinit konečná rozhodnutí. V mezičase jsme zajistili, že tato banka nebude fungovat. Veškeré peníze jsou, zam, jsou zmražené, nikdo nemůže vytáhnout peníze z té banky, nikdo nemůže provozovat tuto banku. Lidé byli odstraněni z funkcí. My jsme jmenovali osobu, která má pod kontrolou tuto banku. To jsou veřejné informace. Je to bývalý regulátor ze Spojených států v důchodě, který má řadu zkušeností. Jak se, objevují, jak se objeví informace z tohoto přeskumu a z obezřetnostní analýzy, učiníme další rozhodnutí. Situace se může změnit i rychle a jsme tedy připraveni rychle přijmout veškerá potřebná rozhodnutí. je možné, že tato banka dala špinavé peníze. Pokud ty špinavé peníze existují, tak zjistíme, že je nikdo nevybere. Myslím si, že není potřeba spěchat, je potřeba si to prošetřit, získat potřebné důkazy a ochránit veškeré prostředky, které je potřeba ochránit případě, že zasáhnou orgány činné v trestním řízení na základě vašich šetření. Děkuji. Zdá se, že nikdo, jiné, nikdo jiný za IFD tady není. FDD nikdo tady není. Dobrá. EPP Roberta Mecola. Děkuji mnohokrát jako jediná Malťanka eh, z Evropského parlamentu. V této místnosti budu velice jasná. V době, kdy má země čelí takovým výzvám jako této, to, co jsme nezažili během dvou generací a celý svět na nás teď hledí a je důležité a všichni vědí, že akce eh, eh, na skorumpované nejvyšší úrovni vlády není reprezentativní pro malské občany. My nejsme daňovým rájem, náš daňový systém je kompetitivní a férový, ale věci se změnily. Naše schopnost reagovat se zmenšila a to je právě cena za korupci a nedostatek politické akce. Konkrétní otázky na FIU, ještě jako dodatek k tomu, na co se ptali kolegové, na co jste ještě neodpověděli. Proč se domníváme, že policie, a musíte se tázat tímto způsobem, nepodnikla žádné akce a žádné vyšetřování vládních politiků v posledních pěti letech, když víme, že ministři lhali o účtech, kteří mají v bankách, jako v těch bankách, které regulujete. 200 tisíc dolarů bylo transferováno e, tou společností dotyčnou ministrům, zejména Eh, také v souvislosti se stavbou naší nové elektrárny. Když víme, že politicky exponované osoby v Azerbajdžánu mají takový zájem a vdržení takových bank, jako je Pilates, to není jen nějaká pomluva, to je průkazné. A víme, že EFIU posílalo informace tomuto policejnímu komisaři, co pak vy jste se nikdy netázali, že je tedy podivné, eh, že to nevedlo k nějakým akcím. My víme bez jakýchkoliv pochybností, že tady doš, že ta banka byla strojem k praní špinavých peněz. Eh, předseda je teď v severoamerickém vězení a já musím konkrétně říci, že když se nám říká, že jednostrana infor, eh, in, jednostrané šetření probíhalo celá řada osoboře řekla, že eh, Pilátus banka velice dobře věděla, že tady je vnitřní investigace a že všichni se dívají, celý svět se dívá. A ráda bych připomněla všem, kteří to sledují, že náš předseda vlády a jeho manželka eh, společně eh, s jeho šéfem sekretariatu se účastnili svatby ve Florencii tohoto občana, který teď sedí ve vězení. A vy nám tady tvrdíte, že nemáte konkrétní informace o transakcích, které snad se konaly demo nekonaly. Kdy zpráva FIU byla zaslána policii. No, to je skutečně křičení do hlasitého reproduktoru. A v souvislosti se s vraždou Dafne je jasné, že k průkazům došlo ve veřejné sféře a my máme povinnost a byla by bývala povinnost konat ještě než byla Dafne zavražděna. Všichni vědí, že prostě předseda vlády je zapojen do praní špinavých peněz a vy jste stále ještě nic nedělali. Eh, zrak celého světa je na nás napřímen a já chci, abychom jednali seriózně, abychom získali zpět naši reputaci, kterou pošlapala a schodila naše vláda. Děkuji mnohokrát, pan Faruja. Děkuji, pane, paní Mecolo. Co se týče eh, policejních akcí nebo akcí, to nemohu rozhodně komentovat. Já nemohu hovořit ve jménu malské policie. To prostě není má kompetence. Mohu hovořit pouze za FIU, tedy za finanční spravodajství. Eh, my jsme zveřejnili zprávu na našich webových stránkách Eh, můžete tam vidět práci, která byla učiněna na naší úrovni, jak eh, v souladu s odpovědností a také v rámci máme statistiky. Eh, jedna věc jsou informace, které, na základě informací, které byly poskytnuty a domnívám se, že my jako příslušný orgán můžeme potvrdit, že my skutečně činíme ze všech sil naši práci a snažíme se eh, dělat ji podle příslušné legislativy. Já hovořím o FIO a rozhodně nemohu hovořit ve jménu malské policie. Pan Bartola, prosím. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Mecolo, za eh, váš příspěvek a za vaše otázky. Domnívám se, že není korektní říci, že MFSA nic nedělala. My už jsme vysvětlili, dokonce i detailně, co děláme. Už jsme vysvětlili, jaká opatření jsme konkrétně uskutečnili, abychom zabezpečili, že banka nebude operační, nebude pracovat v této době, abychom chránili jakékoliv fondy, eh, špinavé fondy, tak, aby nemohly být eh, odnět, staženy či odňaty. A také jsme naprosto jasně prohlásili, že jako regulátor nemůžeme uskutečnit určité akce pouze na základě toho, co se píše v novinách. A rád bych odkázal na zprávy FIU, o tom také hovořila paní Mecola. Tyto zprávy FIU, poprvé, a to bych tedy rád vyjasnil, nebyly to zprávy, a mohu to říci, protože byly zveřejněny, to nebyly zprávy o bance. To byly zprávy o jiných osobách, které měli účet v této bance. A rovněž musím říci, že eh, částky těchto peněz, eh, které jsou obsaženy v té zprávě, že měly projít tou bankou, v jedné zprávě se hovoří dvakrát o 50 tisících eur a v jiné zprávě se hovoří o tom, že to bylo 9500 eur, které prošly tou bankou. Ano, my jsme to vzali na vědomí. Ano, tato informace vzbuzuje obavy. Ano, e, e, je to pro nás jaksi červené světlo, varovné, ale tato informace pouhá sama o sobě, individuálně, no, já mohu zcela jistě konstatovat, že neexistuje žádný bankovní regulační orgán, který by zavřel banku jenom proto, že má informace, že dvakrát prošla částka 50 tisíc eur touto bankou. Myslím, že to musíme vidět také v eh, proporci a v perspektivě. Ano, eh, jsou tady informace, víme o tom. Víme, a už jsem to řekl, že jsme věděli po licenci. My, my jsme prostě věděli od šéfa zpravodajství, že na tu osobu, eh, že sledovali tuto osobu. A severoamerické orgány eh, nás varovaly. Toto byly informace, které jsme měli jsme sledovali banku, šli jsme tam mnohokrát, eh, četli jsme zprávy, žádali jsme banku o podávání informací na každodenním základě, čili každý den. A teď jsme zahájili a provádíme forenzní kontrolu všech operací banky. Čili rád bych ujistil tento výbor i paní Mecolu, že jako MFSA a jako FIU jsme vždycky dělali a děláme to, co je v naší kompetenci, abychom se snažili dospět až k tomu dnu pravdy, abychom my nejsme dokonalí, zcela jistě nejsme dokonalí, Samozřejmě každý by možná mohl něco udělat lépe. Já nemám žádný problém s tím, abych to konstatoval. Ale mohu pouze hovořit jako ředitel MFSA, částečně taky za FIU, ale nemohu hovořit o tom, co říkali politici, to a nedělali, co a dělali a říkali politici, nebo co dělali, či eh, nedělali, říkali, co neříkala policie. My jsme přijeli na vaše pozvání, my jsme otevření s vámi a k vám, ale můžeme skutečně vyjádřit pouze to, co jsme dělali, anebo co jsme nedělali. Děkuji. A teď poslední řečník za SAD. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat za vaše prezentace za vášnivé a po vášnivém vystoupení mé maltéské kolegyně chci vyslovit eh, mou sympatii s maltským obyvatelstvem ale e, trošku lituji, že tady ty malčtí reprezentanti, kteří odpovídají, prostě nejsou ochotni ty informace říci. Já se domnívám, že to ohrožuje věrohodnost určitých malckých orgánů. Ale možná, že byste nám alespoň mohli poskytnout písemně tyto informace, eh, které nám neposkytujete ústatně na základě pokračujících analýz. ABVL pana Putněna bych se ráda zeptala zda tady existovala nějaká spolupráce s lucemburskými orgány a pakliže ono, jak, ano, jaký druh spolupráce. A mám obavy, že opět, stejně tak jako v mnoha případech, evropští občané mají dojem, že Evropa eh, začne být aktivní teprve, když někdo v USA to začne vyšetřovat nebo se k tomu vyjadřovat. A myslím si, že bychom se měli teď zaměřit na to, jakým způsobem můžeme to napravit. Takže moje otázka na mm, dozor bankovní je, je to proto, že spolupráce nefunguje dostatečně eh, proč je to tak? Je to vzhledem k technickým nebo legálním potížím nebo na základě nedůvěry, mm, nedostatek důvěry mezi jednotlivými tedy eh, vnitro, jednotlivými orgány. A teď, abych se vrátila k otázce pana Cileho. Domníváte se, že evropské FIU by bylo řešením eh, pro tento chaos? Děkuji mnohokrát. Kdo by rád odpověděl? Pan. No, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu velice stručný. Co se týče globálních záležitostí, myslím, že musíme postupovat v obdobných případech obdobně a my rozhodně podporujeme veškerá opatření AML. Ano, spolupráce, ano, protože toto je globální záležitost. A my jsme skutečně investovali mnoho do spolupráce mnoha orgánů už od roku 2014 když se situace v bankovním sektoru měnila, ehm, byla tady různá rizika a při bankovním dohledu samozřejmě musíte spolupracovat. Ale já se domnívám každopádně, že centralizovaný postup by byl nejlepší cestou pro řešení této situace. Děkuji vám. Děkuji. Pan Potněn už o tom hovořil, nebo chcete ještě něco dodat? Jenom pár slov. Já se domnívám, že unifikovaný, sjednocený tedy postup, organizovaná kontrola eh, v těchto záležitostech AML je něco, co bychom velice podpořili za naši stranu i co by podpořila naše země. Já se domnívám, že to je velice dobrá iniciativa která by samozřejmě měla být také diskutována odborně. Nejenom tedy odborně, ale také legálně. A domnívám se, že je to asi jediné řešení, chceme-li dospět k efektivní kontrole nelegálních fondů v eurozóně. Co se týče toho případu AB, Problém je, že dokumenty, eh, které určité banky zveřejnily eh, v rámci paragrafu 311, eh, nemáte v určitých situacích právo uskutečnit záchranné kroky, v jiných je zase situace jiná. Co zabíjí banku, není administrativní stav regulátora nebo administrativní postup regulátora, ale reakce finančních trhů. To je hlavním problémem v tomto problému ABLB, eh, která vlastně se byla likvidována, třeba že byla vlastně v záchranném programu SMS. A co se týče spolupráce s Lucemburskem, Domnívám se, že spolupráce byla dobrá, zejména proto, že já i můj kolega z Lucemburku eh, eh, jsme ve stejném výboru v rámci SSM ještě s jinými kolegy. A byla možnost vždycky diskutovat o těchto záležitostech. během té doby, kdy prostě eh, tyto záležitosti byly velice aktuální. Měli jsme také několik konferencí, tedy musím konstatovat, že ve spolupráci s Lucemburskem nebyl žádný problém. Thank you. Yes, uh, madam. Cicluna, please. Ano, děkuji paní Skiklona ještě. My oceňujeme, že se zde objevují otazníky, co se týče firmy, kterou jsme využili k získávání zpravodajských informací. Já jsem omlouvám tazatulům, nemohu vyslovit své jméno, ale písemně tu informaci poskytneme. Tam by neměl být problém. A ještě k otázce na spolupráci. My jsme už písemně přišli s myšlenkou, že je potřeba spolupracovat jak mezi bankami, tak mezi těmi dohledovými orgány, tak i mezi policejními orgány. Takováto posílená spolupráce by jak zviditelnila regulačním úřadům, dala tedy možnost regulačním úřadům chovat se proaktivně, zviditelnila, co se děje a ano, zřízení unijního orgánu dohledu by rovněž pomohlo. Ano, děkuji vám. Tak vidím, že se všem líbí ta myšlenka toho centralizovaného systému. Nyní postup spontánního řečníka. Mám zde pana Karinše, paní Evu Žoli a paní Anu Gomeš. Obracím se na ně s prozbou, aby jejich otázky byly, otázky byly stručné. My je se snažíme, vy snažíme vyslechnout všechny najednou komentář a otázka. Měli jsme osm trialogů k té páté směrnici AML pod malckým předsednictvím. Já si na pana Bartolo velice eh, dobře vzpomínám, ale nikam jsme se nedostali. Až za estonského předsednictví jsme se někam posunuli, takže to si zodpovězte sám, proč asi. Moje otázka směřuje na Estonský banko, úřad bankovního dohledu. Pane Putininci, pokud vám správně rozumím, tak říkáte, že ABLV vlastně eh, kolabovala až po té, co se na trhu odehrály určité záležitosti. A to by asi nepřestála žádná banka. V tom máte pravdu. Ale ono ten, ta ostracizace té banky nastala až po eh, oznámení oficiálním sdělení Fincenu. Snažíte se tím naznačit, že snad Fincen jednal jen tak, že není věrohodný, že to nebylo dobré, totiž má Fincen pravdu nebo ne? Protože Fincen tvrdil, že vy se o to dostatečně nestaráte, co se v té bance děje. Má pravdu Fincen nebo vy? když říkat, že to bylo všechno pod kontrolou. Dobrá, otázky budou zodpovězeny všechny najednou. Teď ještě Ana Gomeš. Já v první řadě chci předeslat, že my vyšleme malckým orgánům oběma otázky. Co víte o MacBreach Black 17? To byly ty struktury, které údajně dostávali a i dále posílali peníze pro eh, pana ministra Mici. A pak je otázka firmy, která lhala z toho, co vím, orgánům finančního dohledu, těm FIU, a pak, co se snažíte dělat ve spojení s Portugalskem, eh, kde se právě prostřednictvím Portugalska platil pan Alisat. Já vám ty otázky pošlu písemně a doufám, že písemně všechny odpovědi i dostanu. A nyní ještě moje otázka. Poté, co se naše zpráva dostala k ECB a do Evropského orgánu bankovní, bankovního úřadu a jak přesně vy jste pak na to reagovali, když se to dostalo k vám v oblasti AML? Děkuji. Paní Žoli, já mám velice stručnou otázku na pana Faruju jako na šéfa FIO. Ráda bych se dověděla, jakým krokům jste přikročil, když jste viděl ta výstražná znamení v podobě politiků, čelních politiků země, kteří jedou na svatbu toho vlastníka, spoluvlastníka banky. A jak jste pak reagovali, nebo co jste udělali s těmi zprávami, že jste viděli, že se policejní vyšetřování neposunulo nikam, kdy prostě najednou odezněla dostracena. A pan Karinč, tedy pan Putnins odpovídá na otázku pana Karinše. No, já k tomu mohu říci pouze, že banka už byla v nápravném řízení. Tam byly určité remediální kroky a u většiny těch záležitostí v tom dokumentu tam souhlasíme, že k těm událostem v historii té banky došlo a že je tam potřeba záležitosti napravit. No ale to byl právě důvod, proč vláda vydala dokument právě tehdy na této. Tedy proč vláda ale přišla s tím dokumentem právě tehdy, to se musíte zeptat představitelů FinCEN. Já vám ale mohu říct jednu věc, že ten dokument neměl tu banku zlikvidovat. Když se seznámíte s tím dokumentem FinCENu, tak z toho jasně vyplývá, že se FinCEN pokouší chránit americký finanční systém. A pouze se snaží tu banku výjmout z oblasti dolarového obchodování a dolarových transakcí. Ale když si pak čteme dál, zda podle názoru orgánu FinCEN má banka šanci přežít v oblasti nedolarových transakcí, tak už to, že se banka nad tím zamýšlí, znamená, že neměli v úmyslu tu banku odstranit tím dokumentem. To jsem se tedy snažil vyjádřit. A otázka, zda tedy měl pravdu Fincen nebo ne v tom, co tam vyjádřil v tom dokumentu. No, já mohu pouze zopakovat, že my jsme měli velice podobný přístup k té věci. My se s Fincenem o ničem nehádáme, tam není žádná neshoda ohledně samotné podstaty věci. A právě proto my jsme se už snažili v té bance provést nápravu tak, aby banka začala plnit vše, co se od ní žádá. Nicméně je třeba pochopit, že americký a náš právní systém se zásadně liší. Totiž FinCEN tam například tvrdí, že banka porušovala systém, který spočívá v sankcích proti severokorejskému režimu. Někdo sice může říci, že je to pravda, ale v rámci našeho právního systému my nejsme schopni dospět ke stejnému závěru. My můžeme maximálně konstatovat, že se jednalo o nepřímé zapojení do snad obcházení těchto sankcí. Ale z pohledu amerického to vypadá jinak a bylo to jinak i naformulováno. Tedy naše rozhodnutí pak spočívalo v tom, že bychom se měli přece jen držet našich zákonů. A to je vše. Děkuji, říká předseda paní Skiklona. Já zodpovím otázku týkající se ECB a EBA. U ECB tam jsme průběžně v kontaktu a to už od předloňska ve věci této kauzy. Dochází tam k výměně informací, k dialogu, k zasedáním, voláme si, bavíme se o této záležitosti. Tedy je to průběžná záležitost. Co se týče Evropského bankovního úřadu, jak víte, tam bylo zahájeno předběžné řízení. My jsme s nimi v této záležitosti eh, jednali, spolupracujeme s nimi a z toho, jak tomu rozumím, tak ta záležitost i nadále pokračuje a my jsme ochotni se řídit všemi doporučeními, která nám snad EBA dá. Pan Faruja, tam byly otázky paní Gomez. Ano, prosím, pošlete nám vaši žádost o informace. Já se nechci opakovat, ale musím zdůraznit, že i to, že jsme zde už eh, přijali to pozvání, z toho, co vím, tak jsme jediná, jediný úřad pro finanční dohled, který přijal. Ale přece jen musíte pochopit, že jsme vázáni um, povinností zachovat důvěrné informace, co by důvěrné a nemůžeme zde vše Eh, jakoby dávat, zpřístupňovat, abychom nějakým způsobem neohrozili probíhající vyšetřování, ale co se týče písemných informací, uděláme, co budeme moci. A spolupráce s malckou policií. My jsme celou řadu informací už ve velice raném stádiu malcké policii dali k dispozici, pak je jejich úkolem vést vyšetřování dále a z těch eh, informací zpravodajských se musí stát důkazy, protože zpravodajské informace ty v malckých, před malckým soudem neobstojí, no a to přece jen nějakou dobu trvá těžit z toho zpravodajství a dospět k matatelným důkazům. To já už jsem zde i prohlásit. Takže my stále ještě čekáme. Malská policie zřejmě se tím zabývá a jinak ke konkrétním kauzám se zde nemohu vyjadřovat, nemohu je komentovat. Děkuji panu Farugia, říká předseda. Ještě tam byla jedna další otázka. Týkala se. Um, ano, děkuji, pane předsedo. Já si dovolím reagovat na komentář pana Karinše, totiž um, těch uh, úspěchů malckého předsednictví v oblasti záležitosti praní špinavých peněz. Malckému předsednictví se podařilo předložit například návrhy týkající se zveřejňování skutečných vlastníků firem, rovněž právní služba rady náma podala eh, poradenství, abychom nepokračovali dále u těch svěřenských organizací. Malské předsednictví na technické úrovni sfinalizovalo téměř 60 eh, textu, například eh, obohacená spolupráce FIU, společná obohacená spolupráce právních systémů, kontakt mezi dohledovými orgány. Tedy domnívám se, že není fér takto kritizovat naše předsednictví, když máme přece omezené prostředky, že jsme snad neudělali nic. Děkuji. Chtěl by ještě pan Nem něco dodat? Ne, dobrá. Děkuji tedy všem řečníkům, kteří se mezi nás dostavili, kteří zde vypovídali a jak už jsme slyšeli někteří z vás, eh, slyšeli, dostanete to písemně. Eh, lotyšská eh, FIO rovněž přijala pozvání, ale bohužel měla zároveň jiné zasedání, tedy nemohla zde být přítomna. Po krátké přestávce přejdeme k druhému panelu. Děkuji vám zatím na pozornost.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 Dobrá, dovolil bych si spustit druhý panel. Prosím kolegy, kteří ať už odcházejí nebo přicházejí, aby dospěli k cíli své cesty co nejdříve. Druhý panel, eh, tak 3, se týká ponaučení pro EU, jak posílit kontroly a Eh, jiné prostředky ke snížení rizik praní špinavých peněz. A nyní vám představuji členy panelu. Pan Piers Harben je ředitelem pro bankovní trhy eh, z pohledu inovací a spotřebitelů v rámci EBA. Dalším hostem je pan Mauro Grande, člen SRB. A Třetím představitelem panelu je pan Roberto Ugena, zástupce ředitele pro právní služby eh, dozorčí rady Evropské centrální banky. Nejdříve zde budeme mít kolečko vystoupení všech tří řečníků a posléze nastane diskuse. Každý z vás má sedm minut na svůj úvodní projev. Pan Háben jako první. Máte slovo. Děkuji vám. Bez mikrofonu. Thank you very much indeed for inviting Děkuji vám za pozvání. Jedná se o opravdu významné slyšení a uh, tato problematika zabírá mnoho času nám všem a právem. Já bych se rád vyjádřil několika slovy, jak si počíná EBA, jak k těmto věcem přistupuje a možná i zde přednesl pár námětů do budoucna. E, Evropský bankovní úřad je vám všem snad dobře znám. Jednou z našich právních povinností je podporovat uplatňování prostředků k AML, ale nejdříve popíšu, co smíme, co nesmíme, čeho jsme schopni, čeho jsme neschopni. My máme sice celou řadu oprávnění, některá jsou poměrně úzce definovaná, například eh, v situacích mimořádných, ale máme i rámcové oprávnění, například můžeme přicházet s doporučeními, stanovisky, vodítky a normami a můžeme podporovat implementaci i školeními, eh, peer review a výměnou doporučených postupů. Při prosazování kompliance, čili dodržování našich standardů a vodítek, máme nástroj v podobě e, práva e, o porušení předpisu Unie. Ono ale se jedná o něco, kde opravdu jde o jasné porušení komunitárních zákonů a tam můžeme vystoupit s doporučeními, aby se jim někdo zabýval. Ale pokud je nějaká mm, supervizorní praxe oslabená, případně neúčinná, tak s tím nic dělat nemůžeme. Nemáme nástroj, který je schopen řešit eh, slabá místa v dohledu a sami dohlížiteli nejsme. MLD 4 a 5, to jsme zvládli dobře, si myslím, že to jsou velké kroky ku předu. AML je meziodvětový problém, i celosvětový a zachází i dále než pouze eh, v rámci finančního odvětví, že by se projevoval. Posledních 18 měsíců velice intenzivně pracujeme a já bych rád upozornil na několik záležitostí z toho. Máme vodítka, tedy guidelines k rizikovým faktorům. Ono to zní jako nuda, ale tam je 70 stránek podrobností všeho, na co by si finanční instituce měly dát pozor, když se snaží vyhodnotit riziko AML. Jedná se i o příslušné orgány, které by z toho měly těžit, kdykoliv chtějí posoudit, jak se jejich banky chovají a e, všichni bychom díky tomu měli být schopni dospět k nějakým srovnatelným výsledkům. Máme rovněž i vodítka pro supervizi založena na rizitech. Je to trochu štíhlejší brožurka a i tam je vodítko, jak je možné vyhodnocovat rizika eh, spojená s finančními institucemi. Eh, to, čemu říkáme risk-based approach, znamená, že dáváme prioritu eh, těm velkým rizikům a ten přístup nezaložený na principu risk-based znamená, že zohledňujeme veškerá rizika. My chceme ta rizika odstupňovat, tak abychom jim rozuměli a vnímali je společně a myslím si, že to bude v oblasti AML krok správným směrem a velice všem pomůže. Další záležitost, o níž se už zde vyjádřili kolegové předloni, je spolupráce mezi dohledovými orgány. I tam jsme docílili pokroku, například MLD 5, tam vnáší právní jistotu a my přijdeme, jak s memorandem porozumění eh, vůči našim kolegům z SSM a i z vodítky, která zlepší informační toky eh, po, v oblasti finančních trhů a zároveň budeme navazovat na příslušnou směrnici, je to krok správným směrem, nemůžeme nutit mm, ke zveřejňování informací kdykoliv, ale usnadní se to. Tedy tam už jsme hodně vykonali. Nyní nastavení rámce. Spolu s kolegy se budeme snažit pomáhat eh, příslušným úřadům v implementaci i v rámci školení. My už jsme provedli tři školení, přeškolili jsme 400 eh, odborníků, což je velký počet v našem odvětví a plánujeme i další školicí eh, kolečka. Rovněž jsme využili toho tupého nástroje porušování unijních zákonů, a v Portugalsku rozhodně se o tom uvažovalo, zveřejnili jsme své poznatky a nyní běží předběžné, předběžná řízení ve dvou případech a právě se jedná o Maltu a Lotyšsko. Jakmile budeme schopni s něčím konkrétním přijít, tak vás ujišťuji, že se sem i osobně dostavím, abych to vysvětlil a už se můj tým do Malty na začátku letošního roku vypravil a máme mm, určité záležitosti, s nimiž pracujeme. Pak ta peer review. Tam se vzájemně porovnáváme a tím si vyhodnocujeme, jak věci vypadají v té které zemi. E, ono se nejedná spíš o něco, co je založeno právně tak silně, ale spíše e, tam jde o praxi, o praktické zkušenosti s AML, e, dohledem CFT a porovnávání zkušeností v relevantních zemích a kdykoliv i my z toho obdržíme nějaké požadav, eh, poznatky, tak budeme informovat poslance této sněmovny. Jsme tedy na správné cestě, ale už se blížíme k našim mezím toho, co jsme schopni vykonat. Ono eh, jde o to, do jaké míry se můžeme vůbec problematice AML e věnovat Máme totiž omezené prostředky. Musíme spolupracovat s příslušnými orgány vynucování práva. Blížíme se tedy k mezím toho, co je schopná EBA vykonat. Já jsem si tady zapsal tři konkrétní věci. V rámci stávajícího rámce, když hovoříme například o vzniku jednotného orgánu, ono se to zdá atraktivní myšlenka, ale zdá se, že i v rámci stávajícího systému by se dalo vykonat více. Například minimální harmonizace, o tom se zmiňuje opakovaně. Tím jsme schopni vyrovnávat ty národní specifika a e, když máme příliš mnoho rozdílu, tak to znamená, že je tam mnoho překážek nějakým způsobem postupovat dále v těch záležitostech nadnárodních. Pravidla e, pro e, způsobilost, bezúhonost a vlastnická práva, tam už jsem i v písemných komentářích se k tomu vyjádřil. V některých právních systémech jsou obavy, že oni například nemohou postupovat vůči jednotlivci, pokud nemáme absolutně stoprocentní důkazy týkající se trestné činnosti tohoto jedince. Takže tam by se dalo řešit věci jinak. A pak nezávislé kontroly v Evropě, například toho, jak příslušné orgány něco provádějí. Zdá se, že v rámci našeho přeskumu to vypadá tak, že u EML se to dá vykonávat, ale museli bychom dostat pravomoci, ale i finanční zdroje a pak se do toho můžeme pustit. Pak eh, tedy jednotný mechanismus pro dohled nad AML. Tam si musíme dát pozor, aby to bylo právně vše doladěno do totiž v současném právním systému by to nemuselo fungovat. A pak ještě musíme mít i ten mechanismus účinné spolupráce, protože AML to nejsou pouze finanční služby, pouze finanční odbytí. A dále by ten supervizor potřeboval i zdroje. Yeah, Mr. Mauro. Děkuji. Nyní má slovo pan Mauro Grande z Jednotného výboru pro řešení krizí. Dobrý den a především děkujeme za to, že jste nás pozvali do tohoto důležitého panelu. Nejprve se, snaží, se pokusím vysvětlit, jak jednotný výbor pro řešení krizí řeší otázku praní špinavých peněz. Jak víte, hlavním úkolem jednotného výboru je zajistit řádnou záchranu bank v, platin, úpadku aby to mělo minimální dopad na reálnou ekonomiku. A praní špinavých peněz proto není prvořadou odpovědností záchranného orgánu. Nicméně, a to je důležité, záchranné orgány si musí uvědomovat veškeré dopady, které praní špinavých peněz může mít na záchranou činnost a zachranitelnost banky. Takže z tohoto pohledu sledujeme praní špinavých peněz. Hodně jsme se naučili z případu ABLV, o kterém jste hovořili v předchozím panelu. Hlavní poučení, které se teda netýká úplně přímo praní špinavých peněz, tkvělo v tom, že potřebujeme harmonizovat národní insolvenční režimy. To je spíše tedy záležitost jednotného trhu, nicméně klíčová. Následně by tedy ne, protože následně nedochází k automatickému uh, představení toho, že u banky je pravděpodobné, že dojde k úpadku a spuštění insolvenčního řízení v členském státě. Je zvláštní, že padlo evropské rozhodnutí likvidovat banku a přitom ta banka zůstala při životě. Tím se zákonodárce musí zabývat. Ale to bylo jenom obecně. Teď tedy k praní špinavých peněz. Myslím si, že z této zkušenosti jsme se hlavně naučili následující. Pokud má banka reputační riziko, což bylo spojeno s praním špinavých peněz, tak z toho vyplývají problémy s likviditou, jelikož na to reaguje Situace té banky se velice rychle zhoršuje a banka se dostane do velmi rychle do situace, kdy hrozí, že padne. A rezoluční orgány tedy mají velmi málo času na formální rozhodnutí. To je pro nás klíčové ponaučení. Jak v takovéto situaci tyto problémy řešit? Co dělat, když se banka velice rychle dostane do úpadku? V případě ABLV to bylo 10 dní, které uplynuly od chvíle, kdy jsme se dozvěděli, že je tady potenciální riziko praní špinavých peněz a do chvíle, tedy kdy bylo prohlášeno, že ta banka pravděpodobně selže. Jde tedy o efektivitu rozhodnutí o řešení problému dané banky. Co s tím dále? Za prvé sdílení informací. Pro nás jako pro orgán pro záchranu je zcela zásadní, abychom dostali tyto informace o porození z praní špinavých peněz co nejdříve, tak abychom se na to byli schopni připravit. Navíc zde to bylo komplikováno tím, že příslušný orgán pro praní špinavých peněz je na vnitrostátní úrovni, zatímco obezřetnostní dozor provádí ECB, takže musíme čekat na informace od nich. A proto jsme chtěli říci, že cokoliv zrychlí tento tok informací nám pomůže. páté revizi směrnice o praní špinavých peněz se posiluje výměna informací mezi příslušnými orgány a považujeme to za krok správným směrem z legislativního pohledu. Nicméně, až to bude zavedeno, otázka je, jak to bude prováděno v praxi. Pro nás by bylo důležité, aby se to realizovalo co nejefektivnějším způsobem. To je tedy první věc. Můj Moje první připomínka se týkala spíše momentu, kdy vzniká problém. My jako orgán pro řešení problému banky máme připravovat právě záchranu banky. A plánujeme-li tuto záchranu, tak musíme posílit dialog s uh, regulátorem, tedy ECB, o podnikatelských modelech, protože víme, že určité podnikatelské modely jsou více vystaveny ohrožení rizika či praní špinavých peněz. Nemáme k tomu pravomoc, jakožto záchranný orgán, měnit podnikatelský model banky, ale musíme to vědět. Takže v rámci komunikace s dozorovými orgány se musíme soustředit na jisté eh, podnikatelské modely a jejich ohrožení rizika, jejich ohrožení rizikem reputace. Takže dopředu v podstatě si můžeme připravit situaci. Víme, že jakmile toto riziko vznikne, tak budeme mít hrozně málo času a můžeme se dopředu tedy připravit efektivněji. To je jedna zásadní věc. Tato poučení se spíše týkaly operační činnosti, nicméně mám za to, že existují poučení i pro legislativní a regulační činnost. Nejprve k regulačnímu rámci, byť tedy my za něj nejsme zodpovědní. Tady bychom určitě podpořili to, co říkali naši kolegové, o možném vývoji regulačního rámce směrem k další harmonizaci stávajících ustanovení o boji proti praní špinavých peněz. Totež ale platí pro potřebu zajistit efektivní provádění evropských právních ustanovení v praxi, tedy přechod k evropskému orgánu v této oblasti by, bychom určitě vítali. A závěrem pokud se nás zeptáte, jak by záchranný režim mohl pomoci bojovat proti praní špinavých peněz, tak eh, bych řekl, že se spíše musíme lépe připravit na situaci, kdy praní špinavých peněz ohrozí riziko banky a následně ji dovede do situace, kdy eh, její záchrana může být velmi komplikovaná. Takže pro nás je to spíše otázka povědomí a dostupnosti pomoci. Teď jak snížit vznik rizika ohrožení reputace, to si myslím, že to je spíše otázka pro regulátory. Děkuji. Děkuji řečníkům také za psané odpovědi. A teď začneme výměnu názoru. Omlouvám se, pravý pan předseda. Máme tu ještě pana Roberta Ugenu, eh, zástupce generálního ředitele ECB. Omlouvám se. Děkuji vám, vážení čl- páni poslance, vážení paní pane předsedo. Je mi skutečně potěšením být zde ve jménu Evropské centrální banky ale než se pustím do otázky, jak posílit roli Evropské unie v rámci praní špinavých peněz, rád bych zdůraznil, jakou roli v tom hraje naše banka. Eh, souvisí s tím totiž i otázky, eh, které budu moci zodpovědět potom v diskusi, které se asi budou týkat toho, jak my můžeme přispět praní špinavých peněz. Eh, pro ty z vás, kteří mohli sledovat slyšení předsedy Eh, kontrolního výboru ECB před měsícem bude mnohé znít známě. Nejprve je důležité říci, že při vytvoření jednotného mechanismu dohledu legislat, legislativec nesvěřil dohlížecí úkoly v oblasti boje proti špinavých peněz naší bance eh, je třeba uvědomit si, že článek 127 odstavec 6 TFEU, eh, což je legálním základem pro nové nařízení SSM, čili jednotného mechanismu dohledu, obsahuje omezení působnosti dohlížecích úloh, které může eh, vykonávat ECB a také vymezuje urč- počet eh, nebo povahu institucí, které mohou být ECB kontrolovány. ECB eh, ve své dohlížecí kapacitě však spolupracuje naprosto s národními kompetentními orgány v oblasti boje proti praní špinavých peněz a, proti, a spolupracuje s národními orgány. A to je samozřejmě Eh, v otázkách, kdy nálezy a obavy orgánu AML v obezřetním dohledu informují ECB, ale ECB musí být informována prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů. Eh, my hodnotíme potřebu dohlížecích opatření v rámci, rámce, v rámci pilíře 2 ECB bere na vědomí legální rizika, zaznamenává je e, jako například náklady související s trestním stíháním i operační zprávu a příslušná rizika ale bez informací, které bychom obdrželi od národních orgánů AML, máme velice omezenou e, funkci. E, v případě Eh, že ECB by měla potvrdit odnětí eh, bankovní licence musí dostat informaci o závažném porušení eh, ustanovení příslušným orgánem AML dotyčného státu. A abychom mohli tedy dodržovat tato ustanovení, musí nás informovat i příslušný vnitrostátní orgán o všech relevantních skutečnostech a okolnostech, které by ospravedlnily takové odnětí bankovní licence. To znamená, že to vše musí probíhat v rámci vnitrostátního práva. Totež se týká eventuálního hodnocení bankovních manažerů. Eh, a Dovolte mi, abych tedy znovu řekl, že bez inputu od nitrostátních orgánů e, nějaký zásah ECB není schudný. A proto je zcela zjevné, že mnoho závisí na proaktivní informaci sdílenou vnitrostátními e, orgány AML. A e, současně probíhající legislativní proces a práce na směrnici AMLD 5 jistě zlepší rozšíření výměny informací i e, v tě důvěrné, udržování důvěrnosti. Ale samozřejmě evropštější přístup v boji proti praní špinavých peněz by přispěl k řešení této otázky e, protože by bylo dobré mít formální fórum pro výměnu informací, kde by také samozřejmě byly přizvány takové eh, orgány, jako je ECB, kteří tedy nemají svěřenou úlohu dohledu v oblasti AML. Toto rozšířené spektrum by jistě přispělo k zesílené spolupráci. Dovolte tedy, abych ještě jednou zdůraznil, že ECB jako potenciální dohližitel pro oblast SSM musí mít příslušné informace a nálezy od vnitrostátních AML. A protože nejsme kompetentní, tak se spoleháme na informace, které dostáváme od vnitrostátních AML, abychom mohli konat naši práci. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát a teď zahájíme diskusy s poslanci. Každý bude mít jednu minutu na otázku a potom čtyři minuty na odpověď. E, nemáme už tady žádnou časovou rezervu, proto bych e, požádal především naše vzácné hosty, aby respektovali, prosím pěkně, těch pět minut a jinak, jakmile budou překračovat, tak vám už dám signál. Děkuji vám mnohokrát za vaše pochopení. Prvním spolu pravodajem je pan Jeppe Kofod. I mean, it's up. Ano, děkuji. Ono je zřejmé i z těch eh, písemných odpovědí, za které velice děkuji, že ta různorodost způsobů spolupráce, jak eh, mezi unijními orgány a úřady, tak i s třetími zeměmi je obrovskou výzvou, když se podíváme na USA a to, jaký je to problém, jak s tím zacházet v členských zemích, tak to nám tu situaci ilustruje. Tedy otázka zní, jak je možné posílit koordinaci a harmonizaci v rámci Evropské unie tak, aby výstupem byla účinný dohled, účinná spolupráce. Já jsem si velice bedlivě vyslechl slova představitele SSM. Ono je to opravdu skandál, že v Evropě máme systém, kde ústřední orgán není oprávněn se pouštět do zkoumání podezření z praní špinavých peněz, když přece víme, že některé členské státy mají obrovské problémy aby se zhostili svých úkolů. Takže to je otázka na pana Habena. Máte tady konkrétní příklady těch nejproblematičtějších členských států z pohledu toho, co jsme právě popsali? Pan Haben, vidím, tahá dlouhý seznam ze své tašky. Máte slovo, pane Habene. Za současných podmínek, jak už jsem se snažil nastínit z pohledu posílení spolupráce, tady um, ta nová úprava číslo 5 nebude úplnou revolucí, ale rozhodně velice zásadní změnou. Takže eh, kromě toho memoranda my sami jsme začali vypracovávat guidelines pro spolupráci příslušných úřadů a jakmile budou fungovat a jakmile pak my budeme mít i oprávnění si to ověřit, že v praxi jsou uplatňována ta vodítka, zatím to tak stoprocentně není, tak bude ta spolupráce silnější a my budeme velice intenzivně se tím letos zabývat. Jak vypracujeme příslušná vodítka, tak i budeme radit a stát po ruce těm národním mm, protěžkům. Víme, jak to probíhalo v případě Panama Papers. Tam jsme neustále odesílali otázky a dopadlo to tak, že přes 50 dohlížitelských orgánů přichází s dodatečným zabezpečením a s dodatečnými opatřeními já se mohu obracet pouze na náš orgán zatím a mm, ta zpětná vazba zní, že opravdu se jedná o něco, čeho mohou využívat a já vám nebudu nyní z tohoto místa číst ten negativní seznam. Ještě jednou pan Kofot. Jenom velice stručně. AMD 5 nastaví právní jistotu a i jiné novinky v rámci této pětky zlepší spolupráci. Ano, já jsem si to vyslechl, ale přece jen to stále ještě závisí na dobré vůli těch národních orgánů a členských států. Pokud jsem vás správně pochopil, No, tak já tomu nevěřím, že to opravdu stačí, že si tím účinně poradíme s předcházením praní špinavých peněz. Takže je to otázka i na představitele SSM, jakým způsobem tam nastavit AML jako větší prioritu v rámci SSM a jak to skloubit s vaší prací. Já mohu zdůraznit záležitost, kterou se zdůraznil Pír. Nepodceňujme přidanou hodnotou směrnice KAML. Ono to má dvě zásadní výhody ve srovnání s předchozím stavem. První, zcela jasně nám dává formu pro výměnu informací. Možná se vám to nechce věřit, ale předtím neměli jsme ten právní základ. Někdy jsme opravdu tím pádem čelili řekneme tomu, zdráhavému přístupu k výměně informací, protože to bylo právně ve vzduchu trochu. Takže to je obrovské pozitivum. A druhá věc, kterou už zde pěs vlastně naznačil, ty MOU. Tam asi nám to dá lepší základ, než jaký máme nyní, protože tím se příslušné orgány, které se zabývají předcházení praní špinavých peněz, jakoby zavážou. Nyní musíme spoléhat na vlastní iniciativu příslušných činitelů, ale pak budeme mít závazky, které budou do těch memorand zapsány konkrétně a oni budou muset ty orgány se těch závazků držet a to z našeho pohledu jsou obrovské výdobytky. Jak dál? první řadě bych připomněl svá úvodní slova, totiž, že pokud se SSM dočká času, že tam může sehrát významnější úlohu, tak přece jen ono mm, smlouvy nám nastavují určité hranice, například článek 1 odstavec 3 my jsme vyloučeni například z dozoru nad některými částmi finančního systému, například pojišťovnami. Takže to by bylo obtížné, kdybychom chtěli centralizovat finanční dozor na celoevropské úrovni. I kdyby to bylo v oblasti AML, protože například eh, pojistné odvětví či jiná pododvětví, ta bychom dozorovat nemohli. A pak eh, otázka, zda bychom mohli plnit další úlohy, protože zatím se přímo smlouvy zmiňují o konkrétních úkolích, takže tam narážíme na určitou překážku. A kromě toho zní otázka, zda bychom dokázali víc ve smyslu toho, co máme k dispozici, co by instituce. Tady už jste slyšeli tu dozorčí rady. Tam to byla skeptická slova, že to už by mohlo přesahovat naše možnosti. Ale tam zatím ECB se k tomu formálně nevyjádřilo, takže já bych raději zde to nekomentoval nějakým závažným způsobem ještě jednou a Daruš Rozaty za EPP. Yes, thank you, Chairman, and Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat našim třem hostům za to, že nás dnes dopoledne navštívili. Během prvního panelu jsme dnes dopoledne hovořili o třech bankách v třech členských státech Evropské unie, kde došlo k porušení evropského práva v oblasti praní špinavých peněz. Ve dvou ze tří případů na to upozornili Spojené státy. Bez upozornění amerického ministerstva financí si nejsem jistý, jestli by příslušné orgány v členských státech na tyto případy přišly. Pokud ano, tak asi s určitým spožděním. Takže bych se chtěl zeptat nejprve pana Habena na to, proč dochází k této zvláštní situaci, že americké ministerstvo financí tady působí jako jednotka finanční spravodajských informací pro minimálně některé členské státy? Zajímalo by mě proč. Jestli je to proto, že americká regulace je účinnější, nebo že finanční dohled či finanční spravodajství v evropských zemích není dostatečně efektivní, anebo jestli jejich pracovníci jsou příliš umírnění nebo dokonce nedosahují potřebných standardů? To je první otázka. Za druhé, během dnešní diskuse někdo z našich malckých hostů řekl, že v případě banky Pilatu jsou zcela nevinní a že národní orgány nejsou zodpovědné a že to bylo kvůli nedostatečné spolupráce na úrovni EU. To je trochu zvláštní. Když nemáme v Evropské unii žádný systém, který z centrální úrovně sleduje činnost praní špinavých peněz, je to pochopitelně na plných orgánech, tak plné orgány, tedy eh, vnitrostátní orgány by za to měly vzít plnou odpovědnost. Souhlasíte s tím? A souhlasíte s tím, že je potřeba posílit spolupráci? pokud by ta spolupráce existovala, tak eh, případy typu banky Pilatus by nenastaly? To je tedy otázka pro pana eh, Habena i pro pana Ugena. Pan Haben nejprve. Děkuji za tyto otázky, jsou důležité. K těm případům, na které upozornily americké orgány. I v Evropě si lidé kladli otázky. Ale vaše otázka je dvojí vlastně. Za A, jestli bychom mohli lépe využít spravodajských údajů a za B, jestli bychom v této oblasti mohli více spolupracovat na evropské úrovni. No pochopitelně EBA eh, e nemá ani zdroje, ani právní moc toto, vyšet, toto šetřit, takže to je otevřená otázka. Můžeme udělat víc pro to, abychom sdíleli zpravodajské informace. Můžeme udělat více na evropské úrovni, to je pro nás otevřená odpověď. Teď, co se týče banky Pilatus, tak já myslím, že je jasné, že odpovědnost je na vnitrostátní úrovni, tak to, to vyplývá ze směrnice o praní špinavých peněz. Ano, máme problémy se spoluprací a z toho důvodu odvádíme v tuto chvíli práci na zlepšování spolupráce. Změní se tím situace možná, ptali jste se, bude to dostatečné pro to, aby všechno bylo v pořádku? Já myslím, že dokud máme minimální harmonizaci a zásadu teritoriality a odpovědnost na vnitřní úrovni, tak prostě budeme mít určité problémy s konzistentním eh, uplatňováním pravidel zákonných proti praní špinavých peněz. Pan Ugena, prosím, jenom velmi krátce bych doplnil. Ano, myslím si, že máme určité výzvy v oblasti spolupráce. Pocházím ze země, kde před zavedením SSM praní špinavých peněz neměli, tedy boj proti němu neměli v kompetenci obezřetnostní dohledové orgány a následně z toho byly velké problémy se spoluprací. A myslím si, že přesně to je teď ten problém po zavedení SSM, protože oni jsou vlastně obezřetnostním dohledem pro banky v eurozóně, ale nemají na starosti boj s praní špinavých peněz. A potřebujeme informace o praní špinavých peněz, pakliže máme řádně zvládat rizika, kterým čelí banky. Konkrétně v případě těchto dvou zemí, které jste zmínil, chci říci, že spolupráce s námi jako s obezřetnostním dohledovým orgánem fungovala řádně v rámci nastavení systému SSM. To, že na vnitrostátní úrovni přišli pozdě na to, že je problém s praním špinavých peněz a americké orgány se to dozvěděli dříve, to je jiná otázka. To není problém spolupráce, to je problém naplňování úkolů na vnitrostátní úrovni. Co se týče spolupráce v rámci mechanismu s SSM, tak v obou případech tato spolupráce byla v pořádku. Děkuji. Za SND Ramon Jorge. Budu mluvit španělsky. Chci se zeptat na tři věci. První věc. Pochopil jsem, pane Marču, Eh, pochopil jsem, že je eh, nezbytné změnit eh, legislativu tak, aby se dohlížecí orgány posílily v rámci boje proti špinavým penězům, aby ta legislativa propůjčila větší kompetence, větší moc ale dejme tomu, uvědomme si, že Spojené království bylo velkým problémem v rámci toho, aby evropský bankovní dohled fungoval v celé Evropě a nejenom v eurozóně. Domníváte se, že Brexit by mohl být příležitostí, aby se rozšířil ten kontrolovaný dohled nad bankami, ten dohled nad bankami, promiňte, v celé Evropě ve všech státech? To znamená, můžeme využít té příležitosti příští rok, aby bankovní dohled už se týkal všech 27 zemí, to je první otázka. Druhá otázka, je tady nějaké propojení mezi daň, je tady propojení mezi daňovými raji a praním špinavých peněz. Jaké kontroly v této souvislosti dělá ECR nebo SRB? s bankami evropskými, které mají pobočky v zemích, které mají legislativu e, svou a přitom jsou na tom černém seznamu. Evropa má černý seznam daňových rájů, zemí, které nespolupracují. Existuje tady nějaký specifický dohled nad těmito bankovi, bankami, které mají operace v těchto daňových rájích? A třetí otázka Pomohlo by boji proti špinavým peněz, kdyby existoval jednotný limit, jednotné omezení v Evropské unii, co se týče používání hotových peněz? Eh, co? Eh, ano, hotovosti. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Pan Ugenov. Já začnu, možná kolegové mě doplní. K vaší první otázce, tedy jestli by bylo možné rozšířit SSM na celou Evropskou unii. To je spíše politická otázka. Jestli to politická úroveň bude chtít nebo ne. Z právního hlediska by se muselo novelizovat nařízení o SSM, které je schvalováno zvláštním legislativním procesem, pro který, vyžaduje, pro který se vyžaduje jednohlasnost v radě. Takže první otázka je spíše na politickou úroveň, jestli politická úroveň má chuť si tímto směrem vybrat nebo ne. K vaší druhé otázce. Tedy ceřiných společností umístěných v jurisdikcích které nespolupracují a nevyměňují si s námi informace v rámci boje proti praní špinavých peněz. Když my jsme příslušným orgánem, tedy když my dohlížíme celou konsolidovanou skupinu, tak máme na starosti dohled opravdu nad celou skupinou a e, takovéto situace šetříme. Máme na to konkrétní postup. Jak jsem říkal, probíhá u každé banky roční přeskum, v rámci kterého analyzujeme řadu věcí. Mimo jiné věnujeme pozornost podnikatelskému modelu, který si banka zvolila. Myslím, že o tom hovořil i Mauro ve svém úvodním projevu. Jakmile si uvědomíme, že podnikatelský model má určitá specifika, třeba prostřednictvím ceřiných společností v těchto zemích, které nespolupracují v rámci boje s praním špinavých peněz, tak eh, je pravděpodobnější, že dojde k problémům s praním špinavých peněz a následně tomu věneme pozornost, oklasifikujeme riziko Čili čím větší riziko, tím vyšší klasifikace této uh, banky a následně z toho vyplývají dozorové požadavky. Buď to se můžou týkat likvidity nebo kapitálových uh, ukazatelů, anebo obojeho. Teď možná EBA by nejlépe mohla se vyjádřit k té otázce, zdali by účinným opatřením bylo omezit množství nebo dát limit na transakce v hotovosti. V některých zemích už to tak je, už takové opatření mají, takže možná by bylo dobré se podívat například těchto zemí a zjistit, jestli to v praxi k něčemu vedlo nebo ne. Konkrétní asi nejsem schopen odpovědět. Děkuji mnohokrát. Nyní pana Děkuji za vaše otázky. Nejprve, Brexit je či není příležitostí to vyřešit? Já myslím, že je to potřeba řešit teď. Tím, že jedna země z toho vypadne, tak eh, problém neskončí. Čili teď je aktuální doba na řešení z jiných důvodů než Brexit. Je to rozšířený problém v Evropské unii, takže opravdu to není otázka jedné země. Ale je to potřeba řešit teď. Co se týče poboček v těchto zemích, tak jsem předpokládal, že vycházíte z toho černého seznamu nespolupracujících zemí, který vytvořila Evropská unie. Tam musí být, naplněna určitá, musí být naplněny určité podmínky. A pokud dochází k efektivnímu dohledu nad celou skupinou, tak opatření, která se zvolí, by měla být účinná. Čili jde spíš o to, aby se řádně prováděl boj proti praní špinavých peněz. Standardy se publi- budou publikovat a budou obsahovat opatření, eh, která máme učinit, pokud třeba máme problém získat údaje o klientech. Čekáme na veřejnění tohoto standardu. A teď, jestli by se měly omezit transakce hotovostně, no, na první pohled intuitivně bych si řekl, že asi ano a velké hotovostní transakce je jeden z rizikových faktorů. Nicméně může to mít dopady. Například agentury, které poskytují pomoc, velmi často musí provádět takovéto velké hotovostní transakce, pakliže mají fungovat v některých státech. A určitě nechceme jim zabránit v jejich činnosti. Takže si myslím, že spíše bychom měli přistupovat k hotovostním transakcím jako k rizikovému faktoru. Nicméně, opět musím říct, že jsem o tom zatím příliš neuvažoval. Děkuji za ECR Robert Cíle. Aha, omlouvám se. Pan Grande ještě chtěl něco dodat. Já jsem nechtěl být úplně vyloučen z této diskuse. Byť si uvědomuji, že většina těchto otázek eh, se spíše týká dozorce a regulátora. Já jsem jenom chtěl doplnit to, co říkal Roberto v druhé otázce. Ano, jakožto záchranný orgán se také díváme na celá konsorcia v rámci banky, celou skupinu. Čili pokud mají pobočku v zemi, která je na černém seznamu, tak na to nesmíme zapomínat. Jak třeba zajistit, že celá ta skupina bude záchranitelná, vzhledem k tomu, že mají takovéto součásti. Takže je to důležitá otázka, ale závisí to na strategii. Pokud se jedná o strategii MP, tak to budou řešit místní orgány. Pokud je to strategie SP, tedy my máme řešit celou skupinu, tak potom to budeme muset řešit my. I v té zemi, která je na černém seznamu. Děkuji. Robert Cíle, prosím. Ještě jednou děkuji za to, že se účastníte tohoto panelu. Je mi jasné, že musíte vystupovat pouze ze svého postoje a na základě právního rámce, který máte k dispozici, ale v každém případě bychom byli velice rádi, kdybyste nám řekli i co byste si vypřáli, aby se změnilo. Za prvé děkuji panu Grandemu. Vy jste říkal, že příklad Abelve poukazuje na to, že máme určité nejistoty s insolvenčními rámci. Pokud to jsou banky u menších států, které nejsou dohledovány z Frankfurtu, tak to může působit ještě větší problémy. Protože bankéři, kteří pracují v, takových, v takovémto podnikání, v podstatě čekají na každou chybu rezolučního mechanismu či Eh, dozorového orgánu, protože by jim to mohlo pomoci jejich licenci, takže si myslím, že je potřeba doplnit tady právní rámec a vyřešit tyto kritické příklady. Teď obezřetnosti dozora praní špinavých peněz. Tady máme velmi hezkou tabulku a vidíme, že CTT je v pořádku, kapitál je v pořádku, páka je v pořádku. Bojíme se ale trochu otázky těch nerezidentů. Nicméně pro obezřetnosti dohled je to k ničemu. Pokud nemáte obnovitel, pokud nemáte eh, informace o praní špinavých peněz, na které se nemůžete spolehnout. Prostě to můžou zabít za dva dny takovou banku, protože Patriot Act může zafungovat za dva dny a myslím si, že tady je potřeba něco udělat. Můžete poukázat na členské státy, které podle vašeho názoru mají v této oblasti problém s nerezidenčním bankovním sektorem? Myslím si, že by se s tím mohlo něco udělat. Řekněme, malý členský stát relativně, který má dobře rozvinutý nerezidenční bankovní sektor, z FIAU máme velmi málo trestně právních případů, přes tedy dohled eh, nad praním špinavých peněz. A mám pocit, že ten systém je špatně nastavený. Budete mít pro nás nějaká doporučení? Thank you. Děkuji mnohokrát. kdo by chtěl začít? Pan Haben, prosím. Eh, co bych řekl tady je, a budu se snažit odpovědět také písemně za pomoci právníků. Někdy, když hovoříme o výzvě sdílení informací, nehovoříme o lidech, kterých by se to mohlo týkat nebo ne, ale týká se to přesně toho, že vnitrostátní legislativa zakazuje tuto výměnu informací. A víte, ve světě, kde máte minimální harmonizaci, eh, a vnitrostátní právo zakazuje vyměnu informací, no my rozhodně předložíme návrh pro sdílení informací. Jestliže existují vnitrostátní práva zakazující sdílení informací, no tak to nám moc nepomůže ani spolupráce potenciálních dohlížitelů. Samozřejmě už dnes můžeme dělat věci lépe a pokusíme se to také zobrazit v našich hlavních směrech, které zveřejníme Jestli si myslím, že až bude mít legální eh, rámec, tak bychom mohli překonat určité překážky. Děkuji vám, pan Grande. Na co se ptal pan Cíle? Týkající se potřeby eh, zlepšit eh, legislativní úroveň v případě insolvence. To se týká nejenom EBA, protože, jak víme, že te, teď tady tyto záležitosti zůstávají pod, v kompetenci tedy vnitrostátních orgánů. Když se podíváme na tedy akce, které by z toho měly vyplynout, můžeme se domnívat, že velká část bankovních domů eh, znamená otázku, zda bychom se měli hnout měrem ke stanovení určitých pravidel. Já si myslím, že je to poměrně obtížné. My zatím ještě nemáme dostatek zkušenosti a myslím, že se to týká jak nás, tak ECB. Zda tedy systém roztříštěné odpovědnosti bude dlouhodobě fungovat. Pan Orchena? Zůstává tu ještě jeden bod, o kterém se zmínil EDA a myslím si, že se vyplatí se o tom zmínit i v této souvislosti. Vy jste se zmínili, zmínili o tom, že chybí příslušná harmonizace. S tím velmi souhlasím a my čelíme mnoha problémů v tomto ohledu. Mm, e, zda, protože dohlížecí orgány musí být lépe propojeny také se záležitostmi, které zkoumají vnitrostátní orgány A, B, L. A v těchto oblastech prostě zatím máme minimální pravidla na evropské úrovni a tato ještě byla implementována rozdílným způsobem v jednotlivých členských státech a proto není zcela jasné, protože některé evropské, některé vnitrostátní dohlížecí orgány eh, si to, vykl, to vykládají jinak než jiné a proto tady jsou rozdíly v praxi a to pro nás představuje velkou výzvu. Thank you. Alde Niels Torvald. Alde Niels Torvald. Ano, děkuji poté, co jsem si vyslechl ty obvyklé podezřelé v rámci prvního panelu, tak eh, se zdá, že těch 70 či 72 stran, o nich zde hovoří pan Haven, ještě více nabývá na významu. Já mám pocit, že totiž, když tady hovoříme o těch výstražných znameních, že ona nejsou slyšet tím správným způsobem je možné, že když ty instrukce nastavíte správně, tak ta výstraha se ozve ve správný čas a správným způsobem a ono samozřejmě musíme vzít v potaz i skutečnost, že část těch rizik je, má politickou povahu, že to nezávisí pouze na vás, ale moje otázka zní, zdá se, že zde máte, připadá vám, že máte i překážky, které vám pak brání zasáhnout a že nejdříve se musí vyřešit politický problém a tím můžeme pokročit, než abyste to dokázali vyřešit všechno vy? Děkuji. Kdo by se do toho rád pustil jako první? Pan Háven. Děkuji za podporu v oblasti vypracovávání těch guidelines. Opravdu stojí za přečtení a zároveň si myslím, že jsou formulovány přístupným způsobem. Pokud správně vás chápu, tak se tážete. Máme guidelines a když k ním nikdo nesáhne, tak jakou to má cenu? Já už jsem to v úvodu popsal, ale nyní, pokud by byla jedna věc, která by se dala vykonat, aniž bychom měli ten nový právní základ, tak eh, ty nezávislé průzkumy, které nenarušují, nejsou v nesouladu s unijními zákony, kde bychom se podívali na něco z pohledu těch guidelines a poukázali bychom na určité rizikové faktory, což by znamenalo, že ta výstražná znamení zazní správným způsobem. Hm, což možná neodpovídá na vše, na co se tážete, ale pokud bychom měli o trochu více lidí, kteří by se vydali do terénu a spolupracovali by s těmi příslušnými kontrolními úřady, tak by to rozhodně už určitou změnu k lepšímu znamenalo. Děkuji. Ještě dodatečné otázky? Dobrá, tak přecházíme k zeleným. Eva Jolie. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na pana Habena. Ano, na vás. Po skandálu spojeném s Panama Papers. Pokud vím, jste se obrátil na národní orgány, co už učinili, případně co mají v úmyslu učinit ve věci předcházení dalších takovýchto skandálů. A pak jsme se od vás dozvěděli, že tři země neudělali nic. My bychom se z pohledu našeho výboru eminentně rádi dozvěděli, o které země šlo a jak to dokázali zdůvoznit. Vyslechli jsme si zde od představitelů Malty, že oni by si přáli ty guidelines, ta vodítka a já tomu rozumím tak, že vy je vypracováváte. Zabývají se vaše guidelines i otázkou například bezúhonosti ředitelů banky, kdo je osoba, která je způsobila? A myslíte si, že eh, ten pan eh, Sader by to byl dokázal zvládnout ten test a pak, když máme um, stovky klientů, a z nich je celá řada otazníků, klientů s otazníkem a jak vyhodnocujete chování národních orgánů a i z pohledu toho, že víme, že sám premiér se účastnil svatebního obřadu na pozvání tohoto člověka. Zde zaznělo volání po eh, jednotném úřadu, po takovém centrálním úřadu a já se chci zeptat vás přímo. Sdílíte ten apel? Myslíte si, že by se to Evropě vyplatilo mít jednotné FIU? A nebo je spolupráce lepší cestou? A pokud by mohl vzniknout, či vznikl takový orgán, tak jak by měl vypadat? Pane Habene. Já sice um, bych sám rád reagoval na tu záždost s těmi třemi zeměmi, ale musím se ještě poradit. Ono samozřejmě na druhé straně, proč tady jsme? My chceme nacházet věci, které je třeba zlepšovat. Kdyby každý byl dokonalý, tak byste nás mohli zrušit, ale jinak budu ochoten vše popsat do podrobna. Tedy Zdá se vodítka zabývají tím aspektem fit and proper, kdo tedy je dostatečně bezúhonný, aby se mohl stát eh, tím, kdo povede nějakou banku. Ono v mezinárodním měřítku už existují kritéria. Eh, my máme eh, v Evropě určitou provázanost, ale ona je zatím slabá. Kdyby se dala posílit, já odkazuji na formulaci fit and proper eh, v mém eh, úvodním proslovu, ale samozřejmě pokud už máme trestní eh, řízení či obvinění vůči někomu, tak samozřejmě to stěžuje situaci. A tam je ta rovněž problém s e, národními úřady. Možná si definici toho, kdo je fit and proper, vykládá každý, každá země jinak, každý úřad si ji může vyložit jinak, takže ta vaše otázka je správná a je třeba se zabývat otázkou definice toho, kdo je fit and proper. Zda by měla existovat například ústřední jednotka pro finanční zpravodajství. My nejsme v rámci EBA jednotkou či oddělením pro eh, finanční zpravodajství. A na evropské úrovni by něco takového mohlo fungovat. I my analyzujeme celé evropské údaje, ale většinou nás motivuje něco jiného, například zátěžové testy. Já bych tedy odpověděl ano, taková ústřední jednotka pro finanční spravodajství by byla něco, co by mi připadalo dobré, ale nepřísluší mi to nějak dále komentovat. Ani tomu přisuzovat nějaké výhledy. Děkuji Martin Šetevan za GUE. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž hostům za nesmírně zajímavé a důležité příspěvky do diskuse. Domnívám se, že průběh stávající diskuse poukazuje na význam tohoto slyšení, jak nám na něm záleží a stejně jako už se ukázalo z výstupu prvního panelu eh, po praktické stránce, tedy výstupy ze zkušeností s, praním, mm, s potíráním praní spínavých peněz i v tom druhém panelu z pohledu toho, zda se z toho eh, poučíme. Eh, my jsme hovořili o těch obvyklých podezřelých a myslím si, že i Německo by se tady nemělo z toho snažit vyšmiknout. U nás rovněž máme mm, mnoho nedostatků. 78% eh, podezřelých případů praní špinavých peněz nebylo vyšetřeno a nedalo se vyšetřit z různých formálních a jiných důvodů. A tím se pojí i moje otázky. První je na pana Hábena. Minulý týden Štrasburský parlament schválil tu pátou verzi směrnice o e, potírání praní špinavých peněz. My to chválíme, to je dobré, ale zatím se to nedalo ještě vyhodnotit, co jsou ty největší klady. A já se vás táži na největší e, problémy, e, slabiny a zda je to dost přísné z pohledu i vyměřování sankcí. A pak EBA a jejich vztahy s národními uh, um, orgány pro finanční dozor. Německo jsem už zmínil. Ono, um, nevím, zda uh, um, zde máme i jiné úřady, které um, nejsou úplnými um, čempiony v tom, jak se zaštiťují svých úřadů. Jak byste to vyhodnotil vy a pak představitel ECP? Mm, provedly se eh, příslušné kroky ve vlastním rámci toho, co vám přísluší z, po, mm, z pohledu potírání boje špinavých peněz a například, jak si myslíte, že by měly být vaše možnosti rozšířeny, abyste se tomu mohli věnovat více. Děkuji. Pan Hapen. děkuji za otázky. Ano, jsou velice smysluplné. Co se týče zda už ty penalty a sankce u té páté verze AMLD, no pak to bude záviset na tom, jak to vše bude v praxi vypadat na úrovni členských států. Já si myslím, že spíše by bylo dobré abychom viděli, že se členské státy chovají konzistentním, důsledným způsobem, na tom bude záležet více a že to vůbec budou uplatňovat. Nevím, zda jsem správně pochopil otázku vzájemných vztahů EBA a národních protěžků orgánů. No, já jsem se ptal na to, jak můžete zajistit, že opravdu se budou národní orgány pro finanční dohled řádně zhostovat svých povinností. V současném rámci máme omezené možnosti nějakým způsobem opravdu dohlédnout na to, aby oni svou práci konali. Pokud by tedy porušili, výslovně porušili zákon, tak je můžeme žalovat eh, z porušení, ale jinak je to těžké. Proto jsem zde zmiňoval, že ty peer reviews opravdu mají cenu a lidé si vzájemně radí, vzájemně se nějakým způsobem srovnávají a tam máme konkrétní výstupy, kde si konkrétně dokážeme říci, co je standardní, co je nestandardní, kde se více lišíme, kde to možná není ideální. Proto já neustále hovořím o těch nezávislých posudcích a zároveň spolupráce s příslušnými úřady dohledu, ale zcela nezávislá kontrola či posudek, by nám podala nejkvalitnější výstupy i za současné situace. Eh, a i tam ale bychom si museli nakonec nějak upravit zákony a i museli bychom dostat dodatečné finanční prostředky. Nyní budeme muset velice bedlivě sledovat čas. Pan Ogle. Děkuji velice za ty otázky. Já už jsem se o tom zmínil v tom úvodním svém slovu. ECB není způsobilou or, mm, organizací pro záležitosti potírání praní špinavých peněz. Jak my s tím pracujeme? My reflektujeme zjištění, které jsou spojené s AML ve svém vyhodnocení co by dohledu. Ano, my sice máme záležitosti spjaté s AML a to může znamenat ať už existenční nebo reputační riziko a i provozní riziko v určitých bankách. Například, když uvalíme my či státní orgán nějaké eh, sankce, finanční postihy a pak ještě i řídící rizika z pohledu řízení té banky, když se zjistí, že tam byli zapletení lidé, kteří musí odstoupit a tak dále. Hlavní problém spočívá v tom, že někdy nám prostě scházejí informace, abychom to vůbec ve svém posudku ty informace nějak reflektovali. Někdy tam přijdeme na to, v čem spočívá slabina či nedostatek, čili když se rozjedeme do terénu, zjistíme, že tam jsou nedostatky například v řízení banky, ale nemůžeme přímo nasadit kontrolu, která se soustředí na eh, boj s praní špinavých peněz. Tam to můžeme pouze předat jinému úřadu, který je k tomu způsobili. Takže jádro mé odpovědi spočívá v tom, že my musíme spoléhat na včasné a spolehivé informace od úřadu, které přímo se věnují potírání špinavých peněz. Pan, pan de Láre, mm, já bych rád položil otázku nizozemsky. Totiž chtěl bych posunout určitou věc dále, totiž otázku toho zabudovávání těch výzdražných signálů. Když nám pana komise sdělila, že se musí velice bedlivě sledovat udělování licencí a že by tam měl být zcela jasný mechanismus, jak tu licenci znovu um, Eh, zabavit, jak bance tu eh, licenci odejmout, tak tam bychom díky tomu mohli vyjádřit celá. jasně, že se ta banka nechovala v souladu se zákony a tam může být důvodem například i praní špinavých peněz. Ale um, od té doby, co se hovořilo o možnosti uh, odebírání licencí, tak v praxi se z toho moc um, už toho moc nestalo, protože někdy se jedná o malé banky a někdy i o ta malá banka může působit ve více státech. Rovněž jde o to, že ty mechanismy v různých evropských zemích nesou stejné a to, co může být důvodem k odnětí licence v jedné zemi, nemusí mít ve druhé žádný dopad. A já se táží, zda by ECB mohla eh, krátkodobě už z pohledu poměrně eh, krátkého horizontu provádět eh, zátěžové zkoušky, které přispějí varovnými signály a pak bychom mohli to vyhodnocení využít a vydat varovný signál. A druhá otázka na vás. Evropská centrální banka má pravomoc, anebo měla by mít pravomoc odebírat licence, e, případně je pozastavit. A otázka zní, proč v těch případech, o nich jsme hovořili v prvním panelu, se nic nestalo? Proč se tam ani nezahájilo řízení? Mr. Uchena, please. Pan Uchena. No, nejdříve, když jde o odebírání bankovních licencí, tak tam bych rád vyjasnil, že v rámci stávajícího právního rámce mohou být důvody na takovéto odebrání licence, mezi jinými i porušení zásad spojených s paní špinavých peněz. Takže ano, s tím se tam počítá, ale jak to funguje? SSM nejdříve musí konat. A oni se tím mohl zabývat, ale pokud jsou jediným důvodem AML, tedy paní špinavých peněz, my nejsme způsobili úřad se tím zabývat, my se musíme obrátit na eh, příslušný úřad, aby to zvážil. Ono se to v minulosti stalo, nejde o to, že bychom k tomu nepřistupovali, Jde ale o to, že neustále spoleháme na informace, které dostaneme od příslušných úřadů. No a to porušení musí být vážné. To nemůže být nějaká minimální záležitost. Nemůžeme někomu odebrat licenci nepřiměřeným způsobem. Tam platí princip proporcionality a i my musíme obezřetnostně tento princip uplatňovat. Jak zabudováváme rizika spojená s AML, do našich úkolů. Já už jsem se zmínil o výroční zprávě, vy jste se tázali i na to, zda by se to mohlo stát součástí zátěžových zkoušek. Ano, možná bychom se i nad tím měli zamyslet. Ono samozřejmě ani nejde o to, že bychom k tomu nepřistupovali výslovně, ale ono to bylo v širším kontextu. Nyní jde konkrétně o zátěžové zkoušky. Ale když hovoříme o SREPu, tak tam analyzujeme ten business model. A když nám připadá, že se pojí s určitými riziky, například, že je tam příliš vysoký podíl nerezidentních klientů, tak můžeme přistoupit k tomu, že tam zvýšíme nároky na likviditu. Takže tam se snažíme nějak zabezpečit ty věci. Ale když zde byly uvedeny nové argumenty, tak to nás nutí reflektovat naše metodologii a možná bychom na tento typ rizik měli reagovat přesněji a měli být vůči ním, mm, dávat na ně větší pozor odebírání licence, které se zakládá pouze na eh, záležitosti praní špinavých peněz. Tam musíme spoléhat na jiné úřady, na úřady vymáhání práva a ano, měli jsme, proč se nic tedy nedělo, proč jsme tu licenci neodebrali. Tam spolupracujeme s národním orgánem na důvodech odebrání licence a stále ještě to běží, nemohu tam uvádět podrobnosti z tohoto důvodu. Ano, děkuji. Nina Geo, SAD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci reagovat na tu otázku, kterou jsme diskutovali o praní špinavých peněz. Mně přijde celkem jasné, že potřebujeme více spolupráce. Ale Mám za to, že musí existovat i jiný přístup, který by umožnil ECB tento problém řešit. Transparency International například řeklo, že 4,4 miliardy liber pochází z pochybných zdrojů ve Spojeném království. Většina těchto peněz byla investována do nemovitostí ze strany Rusů a to přes sankce vůči ruským společnostem. Pořád prostě probíhají tyto transakce. A jeden ze způsobů, jak by se to dalo řešit, by byl prostřednictvím londýnského City, protože Rusové si pořád mohou půjčovat Evropské unii a ve Spojených státech. A pak mohou financovat banky, které jsou pod sankcemi. Takže například bychom mohli zakázat prodej ruských obligací. To si myslím, že by byl dobrý způsob, jak bojovat proti praní špinavých peněz. A je to otázka na ECB, jestli tedy se mnou souhlasí, že by se to takto dalo řešit. A Ve svých písemných odpovědích jste řekli, že ECB nemá přímé pravomoci týkající se finanční trestné činnosti. Nicméně řekli jste, že můžete provádět svá vlastní hodnocení pro žádné účely. Zajímalo by mě, jak často tato hodnocení probíhají, jak často tedy hodnotíte finanční trestné činy. A můžete nám prosím říct, jakých bank se to týkalo? a tak v jaké chvíli se rozhodnete, jestli ta banka je ještě v řádném stavu nebo už ne. Máte také nástroje, které vám umožní úvěrovým ústavům stáhnout licenci a zajímalo by mě, jak často jste k tomuto kroku přistoupili a jestli ho používáte v rámci boje proti praní špinavých peněz. Já samozřejmě chápu, že závisíte na informacích od vnitrostátních orgánů. A pak mám ještě otázku. Jste dohledovým orgánem, orgánem nad systémově důležitými bankami a řešíte tedy i operační rizika. Příklady, o kterých jsme hovořili dnes, ukazují, že informační systémy neobstávají. Například ve Spojeném království jsme měli skandály, které se týkaly TSB a dalšího. Jak to budete řešit? Budete dávat sankce bankám, když selžou jejich systém informačních technologií? Pane Hena, prosím. To byla spousta otázek. Co se první otázky týče, tak myslím, že se k tomu nemůžu vyjádřit. Samozřejmě stálo by za to se tím zabývat, ale pro tuto chvíli nemohu říci, zdali by takovéto opatření vedlo k pozitivním dopadům. Protože to může mít opravdu zásadní vedlejší účinky, proto je potřeba se tím zabývat do hloubky. Teď k otázkám, které se více týkaly naší každodenní praxe. Například jste se ptala, jak často hodnotíme dodržování kritéria fit and proper. První věc je, že ECB je kompetentní k hodnocení těchto kritérií pouze u významných bank. A toto hodnocení se týká manažerů, nikoli kvalifikujících se držitelů podílů. Takže když banka chce jmenovat někoho nového do funkce, tak probíhá takovéto hodnocení. Jestli daná osoba tedy je vhodná. Banka jako taková má mít vhodné a řádné vedení. Když se rozhodnou, tak provádíme první hodnocení a pokud se objeví něco nového, tak řešíme, zdali daný vedoucí pracovník je opravdu vhodný pro danou funkci a bezúhonný. Neprobíhá tedy toto šetření v žádné pravidelné frekvenci. Jakmile ho jmenují, tak to hodnotíme. A jakmile se objevují nějaké změny okolností od prvního hodnocení, tak můžeme provést hodnocení další. Čili takovýmto způsobem toto řešíme. Také se ptáte, v kolika případech jsme stáhli licenci na základě porušování legislativy o praní špinavých peněz. Těch příkladů nebylo mnoho, nicméně napadají mě dva. Možná, že existují i další. Ale nejsem si jistý, tak to nechci zmiňovat. Takže minimálně dva příklady v posledních letech co operační riziko a nefungující informační systémy. Ano, pochopitelně my takováto operační rizika zvažujeme a jakmile máme pocit, že rizikový profil banky se zvyšuje kvůli nedostatečným systémům informačních technologií, tak můžeme učinit jednou ze dvou opatření. Za prvé, můžeme požádat banku, aby předložila plán, který kterým chce překonat tady tyto problémy a zajistit, aby jejich systém informačních technologií odpovídal alespoň těm minimálním hodnotám. A za druhé, pokud je banko kvůli těmto, banka kvůli těmto nedostatkům vystavena příliš vysokému riziku, tak také můžeme navýšit kapitálové požadavky. Čili kromě minimálních kapitálových zásob banka bude muset tyto zásoby ještě navýšit, aby posílila svou odolnost v případě selhání informačních systémů nebo systému informačních technologií. Děkuji. Ana Gomeš chtěla slovo, ale obávám se, že už nemáme čas. Takže prosím, zeptejte se bilaterálně a nebo písemně. Předtím, než poděkuji hostům, tak jenom krátký závěr z dnešního zasedání. Jasně se ukázalo a potvrdilo, že monitorovací že z některý, v některých členských státech se nedostatečně a nedostatečně dobře spolupracuje s monitorovacími orgány a orgány činnými v trestním řízení. To je potřeba změnit zazněly, zaznělo volání po centralizovaném systému v Evropské unii. Někteří chtějí FIU na úrovni Evropské unie, jiní ne. Také se objevila myšlenka vytváření jednoho evropského orgánu dozoru pro praní špinavých peněz. Hovořili jsme o příkladech několika bank, se kterých se ukázalo, že finanční ukazatele, které používají orgány dozoru při hodnocení života schopnosti bank nevždy umožní identifikovat riziko praní špinavých peněz. Snad možná s výjimkou podílu a vkladu nerezidentů v případě Lotyšské banky. Takže je potřeba se podívat na tyto ukazatele i z pohledu AMLD. Obecně se tedy hodně volalo po centralizovaném přístupu v Evropské unii. Někteří mají za to, že k tomu již nazrála doba, někteří si myslí, že už je pozdě. Ale doufejme tedy, že na evropské úrovni budou přijata opatření a že závěrečná zpráva tohoto výboru k tomu přispěje také. Takže ještě jednou děkuji. Děkuji všem řečníkům, velmi si vážíme vaší přítomnosti a vaší odpovědi a děkuji vám všem